Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe... Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil odpolední část našeho zasedání. Tímto znovu zahajuji naše zasedání. Budeme pokračovat. Po intenzivních slyšeních z dnešního dopoledne zde nyní vítáme generálního ředitele O. z Evropské služby pro vnější činnost Evropské unie. Máte dnes tu čest nebo tu zátěž zastupovat paní komisařku Catherine Eštonovou, protože zde dnes nemůže být mezi námi z důvodu mezinárodní politických závazků. Ještě jednou nás ujistila, že by jsem bývala ráda dorazila, ale samozřejmě chápeme její povinnosti, které nyní paní Kety Ashtonová musí ve službách Evropské unie dnes plnit. Dovolte mi, abych nejprve požádal zástupce Evropského účetního dvora o jeho stanovisko a slovo má pan Mukuruza, ne, pan Falsakis. Tak, pan Muguruza nyní má slovo. German. Pane předsedo, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, dobré odpoledne, přeji ve spolek. Jak jsem dnes dopoledne řekl, kapitola 9 výroční zprávy účetního dvora představuje výsledky eh, zkoumání administrativních výdajů eh, agentury jako celku a e, není to posouzení e, subjekt od subjektu. E, tato kapitola obsahuje i pozorování a doporučení, které jsou aplikovatelné na jednotlivé instituce a zejména na službu vnější nebo službu vnější činnosti. Nyní stručně o přístupu účetního dvora Eh, za prvé jsme měli reprezentativní vzorek eh, obsahující 150, 151 transakcí, což je výrazné navýšení oproti předchozím letem, eh, letům. Za druhé přesnější specifikace procesu zadávání veřejných zakázek a za třetí hloubkový audit pomoci eh, jednotlivým orgánům. Účetní dvůr provádí hloubkové zkoumání eh, za rok na rotační bázi. Auditovali jsme Evropský parlament a radu. V roce 2013 to bude komise a účetní dvůr. Pokud jde o službu vnější činnosti, audit pomoci, pokud jde o nábor eh, eh, dočasného i stáleho personálu bude proveden v kontextu DAS eh, za rok 2015. So, účetní dvůr pak bude schopen podat rozsáhlou zprávu na toto téma. Jak jsem již uvedl v minulosti, Obdobně jako v uplynulých letech, výsledek tohoto posouzení je pozitivní a účetní dvůr konstatuje, že podkladové eh, transakce a výdaje za rok 2012 byly správné a zákonné. Eh, dvůr eh, také konstatuje, že kontrolní a dozorčí činnost institucí je v souladu s požadavky finančního nařízení. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, možná, že si vzpomenete, že v auditech, v auditech za rok 2011 ve vztahu k službě vnější činnosti účetní dvůr eh, eh, nalezl určitá pochybení, zejména pokud jde o výplatu určitých sociálních dávek či příplatku uzavírání kontraktů s dočasnými zaměstnanci, Eh, řízení bezpečnostní služby a v některých eh, postupech zadávání veřejných eh, zakázek. Ve vzorku auditu roku 2012 se ale žádné z těchto chyb neopakovaly v případě služby vnější činnosti s výjimkou drobných pochybení ve výplatách sociálních dávek a příplatků členům personálu. Týká se to tedy sociálních eh, příspěvků eh, některým zaměstnancům. Eh, účetní dvůr konstatuje, že výplaty zaměstnancům služby vnější činnosti jsou prováděny um, kanceláří účetního a také konstatujeme, že činnost, pardon, služba vnější činnosti a také hlavní účetní kancelář postupují v souladu s pravidly a budou ještě muset mm, uvést do praxe určitá doporučení účetního dvora. A my pak tuto implementaci budeme pozorně sledovat. Já vám děkuji za pozornost a jsem eh, vám k dispozici pro případ dalších otázek nebo eh, žádostí o eh, vyjasnění situace. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Muguruzo, a nyní uděluji slovo panu Fazakasovi. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro rozpočtovou eh, kontrolu. Přeji vám také šťastný nový rok a vše eh, dobré do voleb. Eh, nad rámec projevu mého kolegy Muguruzy ohledně konstatování eh, účetního dvora eh, bych vám chtěl připomenout, že kapitola nebo komora 3 Evropského účetního dvora již zahájila eh, výkonnostní audit vztahující se k aktivitám služby vnější činnosti. Tento audit se připravuje, v podstatě již dosáhl konečné fáze a výsledek eh, lze očekávat v dubnu nebo v květnu eh, v závislosti na dohodovacím řízení, ale doufáme, že vám tuto zprávu budeme moci předložit ještě do konce volebního období. Ehm, o tom jsem vám chtěl poreferovat a eh, těším se na další spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Ah, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane Fazakaši. Tím pádem jsme vyslechli stanovisko účetního dvora a nyní bych požádal pana O'Sullivana o několik úvodních slov. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a dovolte mi, abych řekl, že mi opravdu osobně podstou tu dnes zastupovat službu pro vnější činnost ale musím vám předat také omluvu naší vysoké představitelky, která by si opravdu velice přála být zde, ale na poslední chvíli musela cestovat do Ženevy. Původně se tam mělo jednat o Sýrii, ale teď bude také předsedat jednání o Iránu, jak jste asi viděli v televizi E3 plus 3. Takže dnes odpoledne by tam měla vystoupit a proto tedy dnes není přítomna. Takže pokud mi dovolíte, pane předsedo, na úvod bych přečetl to, co Katrin Ashton zde chtěla přednést, to znamená přečtu její úvodní projev, pokud mi dovolíte. A pak pohovořím také svým vlastním jménem, abych odpověděl na otázky. Takže projev paní Ashton Velice mne těší, že mám příležitost vás obeznámit s aktivitami a prováděním rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost a také odpovědi na vaše otázky. Zároveň se těším na vaše eh, myšlenky, váš přínos protože pokud budeme spolupracovat, budeme nejlépe vynakládat s našimi zdroji, a to na základě Lisabonské smlouvy, a čelit také stávajícím výzvám, které představuje mezinárodní prostředí. Spolupráce s Evropským parlamentem byla zásadní eh, ve všech těch oblastech, kde bojujeme za uh, ta základní práva. Doufám, že i nadále budeme takto spolupracovat v celé řadě oblastí. E, jsem hrdá na to, co se nám podařilo dosáhnout na mezinárodní scéně prostřednictvím dohod o dialogu mezi Srby a také i jednání e, v Iránu prostřednictvím jednání E3 plus 3 bylo dosaženo pokroku na, eh, v různých regionech i eh, jiných oblastech světa. Uvědomují si, jakou přidanou hodnotu mají evropské instituce a politiky. Zaznamenali jsme diplomatické úspěchy a obecně eh, vystupujeme jako významný uh, Eh, aktér na mezinárodní scéně, proto si eh, dovoluji říci, že Evropská služba pro vnější činnost je velice eh, důležitým institutem. Od loňského roku došlo k určité revizi, kde byly provedeny určitá vylepšení, jako například spolupráce mezi evropskými delegacemi a ambasádami ve třetích zemích, vztahy s ostatními zeměmi a tak také mandát. Pak jsou tu střednědobé návrhy, ty se týkají více e, spíše institucionálních tranzice, jako delegování a e, také vylepšování určitých struktur. A od roku 2015 pak volba nového vysokého představitele. Uh, Um, samozřejmě, že naše služba má značnou podporu prostřednictvím nejrůznějších služeb po celém světě. Bez pochyby ta podpora, kterou poskytujeme i my, se týká zejména ehm, diplomatických služeb a to na základě stanovených priorit. Pravidelně se eh, SVČ setkává eh, s různými jinými subjekty a v rámci ducha eh, Lisabonské smlouvy je naprosto nezbytné spolupracovat s členskými státy. Eh, máme, eh, připravujeme různé projekty. ESVČ je samozřejmě také podrobena různým tlakům ekonomickým a rozpočtovým. Neustále se snažíme spořit, zejména tak, kde ty úspory mohou být dlouhodobé na rok 2014 počítáme s úsporami v hodnotě 1 milionu eur, také s úspo- eh, co se týče zaměstnanců a pak také s dalšími milionovými úsporami, co se týče cestovných výdajů. Také eh, hodláme činit určité změny eh, v kariérových postupech zaměstnanců, což by mělo přinést určité úspory. Eh, takže klademe si určité cíle jako dočasní pracovníci v diplomatických službách, ti představují téměř 33 našich zaměstnanců. Také přítomnost národních diplomaců je naprosto zásadní, co týče spolupráce s členskými státy. A ještě bych chtěla říci, že také eh, eh, spolupracujeme s Evropským parlamentem A co se týče stálých zaměstnanců, tak vůbec poprvé v roce 2013 jsme zavedli interní mechanismus pro mobilitu a pro rotaci, a to až na úrovni vedoucí národních delegací. Situace samozřejmě stále ještě není uspokojivá, nicméně již bylo dosaženo pokroku, také jsme zajistili větší genderovou rovnováhu. Od roku 2011 se počet žen více než zdvojnásobil z 10 na 24 ve vedení delegací a ve vedení je 22 žen, a v těch nejvyšších postech to představuje nějakých 18 z celkového počtu. Také bych chtěla zdůraznit, že v roce 2012 bylo dosaženo také pokroku, co se týče výběrových řízení a také smluv v oblasti bezpečnosti v různých třetích zemích a na základě akčního plánu také byly zlepšeny platby, rozšiřování smluv, toto bylo také vylepšeno. Zavedli jsme finanční a bezpečnostní oddělení, tedy toto bude zřízeno v příštím roce, které by mělo tedy kontrolovat udělování těchto bezpečnostních smluv a dalším zásadním faktorem úspěchu naší externí služby je posílení vzájemné podpory a spolupráce mezi jednotlivými institucemi Evropské unie, v první řadě s Evropským parlamentem, a pak také s komisí a samozřejmě Eh, že proto máme celou řadu příslušných dohod. Také otevřeně spolupracujeme s Evropským účetním dvorem a těší mě, že jeho zástupci jsou zde dnes přístupni. Účetní dvůr provedl několik auditů našich služeb v průběhu posledních let, včetně také toho auditu o výkonnosti Evropské služby, jak zmínil pan Fazakas, a těšíme se, že jejich eh, zjištění nám bude zasláno v nadcházejících měsících a doufáme, že i naše práce se na základě tohoto vylepší. Také spolupracujeme s OLAFem, to pomáhá v rámci naší strategie boje proti podvodům. V této naší spolupráci mohu říci, že velice úzce také spolupracujeme s generálním sekretariátem Evropské komise. Mohu potvrdit, že nyní eh, jsme již podepsali memorandum o memorandum o porozumění i s Olafem. Eh, co se týče mezinárodní scény, tak samozřejmě služba pro vnější činnost stále ještě zaznamenává, musí vykonat určité pokroky. Máme tu každoroční zprávy a tam samozřejmě prokazuje, že i vynakládání s rozpočtem je třeba neustále zvyšovat, zlepšovat ta chybovost za rok 2012 byla 0,1 u delegací a 0,16 ve vedení. A účetní dvor nezaznamenal nějaké závažné omily, co se týče plnění eh, cílu SVČ. Takže já doufám, že to prokazuje naši míru transparentnosti a že i v dnešní službě tedy můžeme přispět poměrně přesvědčivými argumenty. Takže toto je prohlášení nejvyšší představitelky, pane předsedo. Děkuji vám, pane O'Sullivan, a nyní můžeme zahájit rozpravu. Slovo mají členové a v první řadě pan Tamáš Dojč, náš zpravodaj. Köszönöm tisztelt elnök úr, eh, tisztelt eh,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 všechny jsem vás zde srdečně přivítal. Než eh, zareaguji na některé otázky, dovolte mi předeslat něco, co vás bude zajímat a co asi přesně víte. Evropská služba pro vnější činnost je velice mladá evropská instituce, která vznikla 11. ledna 2011, co by samostatný instituce a potom v roce 2012 Evropská služba vnější činnost měla celou řadu zaměstnanců, vše se vším započteno, jich bylo 6809 osob. Takže je to instituce, která má relativně mnoho zaměstnanců. Vlastní rozpočet této instituce je jedna věc a na druhou stranu zde jsou ještě někteří zaměstnanci, kteří jsou financováni Evropskou komisí. V roce 2010 to bylo téměř 757 tisíc eur eh, z daňových eh, příjmů SVČ v roce 2012. Pane generální řediteli, my jsme se setkali společně v prosinci a byla to velice cená konzultace, za kterou bych chtěla poděkovat. Také bych rád poděkoval za to, že jste zareagoval včas písemně na našich 237 otázek tady ty otá- na ty otázky nebo na ty odpovědi, které jsme obdrželi, ty odpovědi je třeba ještě více analyzovat a vyhodnocovat. Dorazily relativně pozdě, ale lhuta byla dosti krátká, takže nebyla ta chyba na straně sekretariátu. Co se týče vyhodnocení odpovědí, dovolte mi zde vymezit takové tři skupiny. Jde tedy o ty nejzásadnější věci o pořadí za, podle toho, jak jsou ty otázky zásadní. První téma, první okruh je persona zaměstnanci a jejich příjmy a potom e, máme provozní a operativní náklady. Já bych začal tím, čím se zabývala zpráva za rok 2011. A sice to, že náklady této instituce jsou velmi vysoké. Tato instituce je velice náročná na náklady. Podle odborníků jsou ty náklady extrémně vysoké. Zda to je, či není plítvání, to zde není, nebudeme řešit, ale je to prostě diplomatické zastoupení, které má největší rozpočet na světě. A počet pracovníků, které mají vyšší kategorie než je AD16, je 510. Takže to je více než polovina zaměstnanců na úrovni AD má pozici AD12 nebo více. Takže tato instituce má takovou, tak říkajíc, těžkou hlavu, rozsáhlé vedení je otázka, jak provozovat takovou tu instituci, kde je tolik vysokých pozic. A teď co se týče té mzdové kategorie AD12 nebo více, to znamená měsíční výdaje ve výši 5 milionů eur za měsíc. A když k tomu ještě připočítáme zaměstnance delegací, a s nimi spjaté náklady. Mám zde na mysli například různé příplatky, které jdou nad rámec té měsíční mzdy, tak i toto je dosti vysoká suma. Mluvím zde nyní o zaměstnancích delegací a v podstatě to znamená v číslech zase dalších 5 milionů měsíčně. Takže celkově za to je to nějakých 10 milionů měsíčně. Vážený pane generální řediteli. Čím je to dáno, že ti vysoce placení úředníci jsou zastoupeni víc než 15%, je zde opravdu mnoho vysoce placených pozicí. Považujete to za důvodné, že to jsou tak vysoké částky? Potom zde ještě máme personální náklady a důchody za rok 2012, respektive 2013 to bylo 109 osob, které odešly do důchodu a průměrný důchod činil 5800 eur. A existují i důchodci, kteří pobírají eh, mzdu přes 10 000 eur, 10 423 euro. Jistě existuje celá řada zaměstnanců také, kteří jsou před důchodem a máte vy nějakou strategii pro financování těchto důchodů? Protože zde panuje povinnost vyplácet důchod a tuto povinnost vy musíte plnit. A třetí okruh otázek se týká příplatku na bydlení v roce 2012 v rámci delegací. Tam bylo 657 zaměstnanců v delegacích, kteří pobírali příplatek na bydlení ve výši 30 milionů eur. To tedy znamená, že za každý měsíc na každou osobu to činilo přibližně 3700 eur. Takže tolik peněz dostávali eh, tito zaměstnanci, co by příplatek na bydlení. Od roku 2014 bude jiná politika v oblasti bydlení, dojde k zastropování, bude stanovená jakási maximální částka, kterou je možné poskytnout. Takže to není tak přímo propojené s rokem 2012, protože ta nová pravidla vstupují v platnost a účinnost od roku 2014 a mě by zajímalo, jak byl stanoven tento strop. A ze 140 delegací se to zavedlo v 89 delegacích. A já zde ještě stále zůstávám u těch eh, nákladů na zaměstnance. Po roce 2012 eh, vstoupil v platnost a účinnost služební řád, který umožnil už úspory v řádu milionů eur a paní vysoká představitelka to uvedla také ve svém dopise, Týká se to hlavně snížení příplatků pro zaměstnance v delegacích a já bych se chtěl zeptat, vy jste zde zavedli nějakou maximální částku pro příplatek na bydlení, nadále racionalizujete personální náklady a mě by zajímalo, jaké úspory si mm, očekáváte od eh, těchto opatření. A potom v neposlední řadě ten místní pracovník, local agent. V roce 2012 jich bylo 3160 místních zaměstnanců v delegacích Evropské služby pro vnější činnost. A bylo jim vyplaceno 116 milionů eur. To tedy znamená více než 3000 eur za měsíc za člověka což není úplně zanedbatelná částka. I v evropském srovnání se toto nejeví jako nějaká minimální mzda. A já bych se tedy chtěl zeptat, kolik procent místních pracovníků deleguje stát té delegace. To znamená, jak se vybírají zaměstnanci, kolik z nich je místních a jaká jsou kritéria pro výpočet mest těchto místních pracovníků. Dále bych se chtěl zeptat, na téma tzv. zvláštních vyslanců. Celkem je jich jedenáct těch tzv. zvláštních vyslanců, special representatives, a mají 100 pomocných zaměstnanců, to znamená těch 11 speciálních vyslanců a jejich spolupracovníků představuje nákladovou položku 30 milionů. Když se zakládala Evropská služba pro vnější činnost, tak eh, zazněla touha zracionalizovat tento systém, respektive ho znovu promyslet, ale nakonec ten systém zůstal zachován. A já bych se chtěl zeptat, proč k tomu takto došlo. Evropská služba pro vnější činnost vznikla a jistě Objevila se zde otázka, zda ten systém těch zvláštních vyslanců je funkční nebo ne. Byla zde tuhle to přepracovat, ale nakonec ten systém změněn nebyl. Eh, mě by zajímalo, jak lze tedy poměřovat jejich výkon. Hmm, většina z nich řeší nějaké diplomatické krizové situace. Jejich úkolem těchto vyslanců jsou samozřejmě speciální záležitosti, nicméně oni mají smlouvu na dobu neurčitou, i když musí řešit nějaké speciální konkrétní krize. Ale působí v řadu let, výsledky téměř nejsou vidět, tak čím poměřujete účinnost činnosti těchto eh, zvláštních vyslanců? Mé předposlední téma se týká smluv v oblasti bezpečnosti. Je to otázka, která se objevila už v souvislosti se zprávou za rok 2011. A byl to právě pan generální ředitel O'Sullivan, který vyjádřil určité obavy v souvislosti se smlouvami týkající se Libie a Afghánistánu. Tak eh, v čem byl problém s těmito smlouvami? Služba vypracovala v roce 2011 akční plán, tak eh, proč přesto máte obavy? Další důležitá otázka je to, že při vypracávání účetní závěrky za rok 2011 služba pro vnější činnost signalizovala, že chce uzavřít s Olafem memorandum o porozumění, alespoň zde byl takovýto příslip. Nicméně k tomu nedošlo. Proč? Čím je to dáno, že jste nakonec s úřadem OLAF neuzavřeli toto memorandum o porozumění, protože OLAF vyšetřoval od roku 2011 52 případů, které se dotýkaly Evropské služby pro vnější činnost takže v kolika případech bylo zde nařízeno vyšetřování? Dámy a pánové, v neposlední řadě zde máme jednu další důležitou finanční otázku. Účetní závěrce SVČ za rok 2012 je uvedeno 6,7 milionů eur, které jsou ještě pozastaveny. Alespoň tak toto uvádí ESVČ. Takže to jsou takové částky, které na každou tu poločku rozpočítáno činí 46 tisíc. Když se tedy rozpočítá těch 6,7 milionů eur, nakonec to číslo se navýšilo na 9,9 a potom jsou zde i jednotlivé případy, Vlastně ty jednotlivé případy, jednotlivé položky, těch je 50 tisíc eh, těchto suspendovaných, pozostavených položek. Proč tomu tak je? Oč se zde jedná? A nechtěli byste v této věci vypracovat nějaký akční plán, který by toto téma vyřešil? Já bych rád zopakoval tu poslední část příspěvku. Bankszámlája függő tételként tart. Takže jsou zde položky na účtě za rok 2012 6,7 milionů eur. A to znamená 46 tisíc otevřených položek. To jsou tedy sumy, které ještě mají být zaplaceny. A ten počet nakonec narostl finančně z 6,7 milionů na 8,9 milionů a teď jich je těch položek 50 tisíc. To znamená, tolik transakcí bylo spuštěno, ale nejsou ještě uzavřené. Ještě se čeká na jejich uzavření. Čím je to dáno, proč je zde ještě tolik neuzavřených transakcí? A nyní bych vám také rád poděkoval za spolupráci a doufám, že budete mít odpovědi na moje otázky. Děkuji. To byl opravdu eh, velký počet otázek, které zde uvedl pan zpravodaj. Z časově ekonomických důvodů bych navrhoval, abychom Eh, nyní také dali slovo ostatním tazatelům, přičemž pan Sullivan zde udělal takovou poznámku o té možnosti být na dvou místech zároveň. Parlament to praktikuje, i když ne ve stejnou chvíli, ale kdyby tato možnost existovala, tak bychom ještě ušetřili mnoho peněz. Ale nyní má slovo pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu zacházet do takových podrobností jako můj předchůdce, protože musíme samozřejmě přihlížet také ke zvláštním zprávám Evropského soudního dvora o účinnosti využívání Evropského fondu. Evropská vnější služba je novým e, útvarem. Vzpomínáme si dobře, jak e, vznikla, pak vznikly ty základní stěžení principy. E, úkoly ESVČ jsou velmi komplikované. Personál ESVČ je vysílán na, do celého světa na velmi nebezpečná místa a je pochopitelné, že dochází i k určitému odkladu, pokud jde o nábor kompetentních sil a dosahování výsledků. Pokud jde o audita bez ohledu na komplikovanou povahu práce, žádné větší problémy nebyly zjištěny během auditu. Pouze několik málo diskrepancí, pokud jde o výplatu sociálních dávek a tato otázka je již také vyřešena. Je nutno také poznamenat, že Evropská služba vnější činnosti, respektive její chybovost v rámci administrativního managementu je velmi nízká. V roce 2012 představovala pouze mm, půl procenta eh, v delegacích a 0,6 eh, v centrále. Podle našich definic méně než 2% eh, představuje nehmotnou ehm, chybovost. Eh, v loňském roce, když jsme předložili naši zprávu, eh, tak jsme doporučili aby bylo zajištěné lepší, země, lepší zeměpisná a genderová rovnováha a aby bylo zajištěno, že jedna třetina personálu v delegacích eh, pochází eh, z národních eh, kádrů. Vidíme ale, že již došlo v tomto ohledu k pokroku. Také došlo k pokroku v bezpečnostních otázkách, zajištění bezpečnosti ve vysoce rizikových zemích a i tady chybovost poklesla musíme také vzít na vědomí, že pracovní postupy mezi komisí a SVČ byly e, e, zlepšeny. Chci také poděkovat SVČ za odpovědi na naše otázky, které jsou pro mě naprosto uspokojivé a přeji vám mnoho úspěchu do budoucnosti. Děkuji. Nyní má slovo paní Gresle. Děkuji. Já vám chci pouze říci, že velmi lituji, že eh, paní vysoká představitelka je tak málo a vzácně k dispozici. Lituji toho i ostatní ale jsem ráda, že máme zde aspoň pana Franku. Já vám chci poblahopřát k jmenování eh, vyslancem eh, v New Yorku a asi eh, z toho budete mít také radost, zejména po té, co jsme tady uspořádali na otázkách pro vás. Sehr gut. Dann der Punkt, den Já bych chtěla navázat na slova Tamáše Deutsche, totiž ty speciální vyslanci této oblasti jsme nyní na válečné noze. A chceme to také vnést do jednání s radou, že totiž usilujeme o integraci eh, zvláštních eh, vyslanců do SVČ. V letech 11 až 13 dochází k nárůstu nákladu na tyto osoby o 70 čím je eh, opodstatněné eh, eh, tento nárůst. A přitom rozpočet na cestovní náklady se strojnásobil. Navrhuji, abychom nechali 12 lidí cestovat po světě a nahradíme tím celou ESVČ. Jsem velmi zneklidněna, protože paní vysoká představitelka avizovala nový návrh, podle něhož zvláštní vyslanci budou um, dostávat administrativní podporu ESVČ. Co to znamená? Znamená to další Mm, využití rozpočtu, tak abychom vůbec neuměli rozlišovat mezi tím, eh, co stojí EASVČ jako takové a co stojí tito mimořádní nebo zvláštní vyslanci. Eh, prosíme, abyste to eh, vyřešili, jinak se toho chopíme my a to se neobejde bez krve prolití v uvozovkách. Dále, vy jste uplatnili výhradu vůči bezpečnostních vůči bezpečnostním eh, kontraktům. Částečně to zajišťuje firma Argus Kypr. Argus obdržel úrokové platby od EASVČ ve výši 5900 eh, eh, eur za opožděné platby. Můžete mi snad vysvětlit, proč firma, o jejichž kontraktech máte pochybnosti, proto je z vaší strany placeno se spožděním, pak ještě dostane za 116 dní prodlení úrokové platby ve výši 5900 eur. Kdybych mohla já u vás uložit peníze, tak, eh, tak učiním okamžitě. A také eh, britskému telekomu jste vyplatili eh, úrokové sazby z prodlení ve výši 4395. To je skutečně téměř lichva s níž tady máme co dočinění. Já si dělám starosti již po léta ohledně regionální vyváženosti e SVČ jejich e, pracovníků a manažerů. Já jsem propočítala, že špičkový management v ESVČ, to znamená ty osoby, které sami uvádíte na webových stránkách jako špičkový management. V roce 2011 jsme měli 17 míst, v roce 2013 máme 18 míst, v roce 2011 byly 4 z Spojeného království, nyní je 5 ze Spojeného království, v roce 2011 jsme měli 3 francouze, nizozemce, nyní máme 5 z eh, Velké Británie a podobně. Prostě eh, není to vůbec eh, zemětisně vyvážené. Čím to je, že tady mm, se eh, jeví, že tato služba vnější činnosti je značně řízena Brity. Když se podíváme na vedoucí delegací, tak ta jmenování, která byla provedena vysokou komisařkou nebo představitelkou, Máme tady 15 francouzů, 9 Němců, 9 Italů, 14 Španělů, 9 Belgičanů. E, je to výsledek e, přirozeného výběru druhů, anebo podle jakého systému se tady postupuje, e, tak abychom mohli z toho vypracovat i určitý statistický materiál. Pokud nám jej poskytnete vy, budeme za něj vděční. Děkuji vám, paní Gresle. A dalším je pan kolega Mulder. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poblahopřát panu Solebanovi za jeho jmenování. A mám otázku na něco, co jsem nebyl schopen vyčíst z toho dokumentu, který jsem si přečetl. Uh, ještě před ustanovením Evropské služby pro vnější činnost, jako takové členské státy mohly využít příležitosti a mít konzulární služby ve stejné budově, jako je místo Evropské služby pro vnější činnost. Možná by se uspořily prostředky a všichni by věděli tedy, kde dostat příslušné informace. Nicméně nevím, jestli to teda eh, byl nějaký nedostatek, nebo to nebylo dostatečně promyšleno. Děkuji. A nyní pan Franka. Vítám pana Franku, který je řádným členem výboru pro zahraniční záležitosti. Nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Salivanovi. V loňském roce jsem byl zpravodajem pro výbor AFED pro udělení absolutoria za rok 2012 a ve zprávě AFETu, kterou jsme zaslali vašemu výboru, jsme vysvětlili na základě zprávy účetního dvora, že vzhledem k tomu, že to byl první rok nové služby, tak se věci teprve rozvíjely a obecně tedy jsme to hodnotili jako uspokojivě. Poté, co jsem si vyslechl dnes odpoledne tu prezentaci účetního dvora, Eh, ohledně této kapitoly došlo k zlepšení, ale to neznamená, že je vše úplně perfektní, nicméně myslím si, že bychom měli vzít v potaz to vynaložené úsilí a také komplexnost toho zavádění něčeho takového, jako je tato služba. Pane předsedo, eh, chci eh, ještě zdůraznit, že teda lituji, že tu není e, přítomná paní Aštonová, nicméně e, chápeme, proč tu není. A jak řekl kolega, který je zpravodajem za tuto zprávu, e, služba pro vnější činnost je asi nejdražší službou členských států. To mě neznepokojuje protože musíme si uvědomovat, jak budeme přidělovat částky z rozpočtu na základě ale těch cílů, jaké si přejeme, aby služba splňovala. Přejeme si, aby Evropa byla viditelná a na základě stávajících smluv a stávajících finančních eh, výhledů tomu, myslím, odpovídá. Eh, pane O'Sullivane, eh, měli jsme tu takový dlouhý dotazník, to jasně prokazuje, jak je vše transparentní, protože eh, se tu vlastně obeznamujeme se úplně vším ohledně ESVČ a byla tam jedna otázka od pana zpravodaje a to se týká penzí. Já jsem si přečetl velice pozorně ten dotazník, zaznamenal jsem tedy, že ty penze nad 10 tisíc eur, ale jsou tam i takové, které těsně přesahují tisíc eur. Myslím si, že by měla existovat nějaká průměrná penze, která by měla brát v potaz odsloužené ruky, a to na základě statutu. Všichni víme, že maximální penze uh, úředníků po 30 letech služeb odpovídá nějakých 70 um, takže bychom toto asi neměli nějak zesměšňovat, ale když tady pan zpravodaj volá po tom, že je třeba ještě asi přehodnotit tady ten systém penzí, protože je to opravdu vysoký počet těch e, vysokých e, e, kategorií, zaměstnaneckých kategorií. Pak ten režim nabírání šéfů delegací byl velice pozitivní. Tento postup se odlišuje od některých členských států, kde je ten postup naprosto, řekněme, Eh, automaticky, eh, tak tady máte takový obecný eh, objektivní přístup. Pak jsou tu určité ukazatele geografické, myslím si, že to se znázornilo i v té odpovědi na dotazník, že udělování těchto míst by mělo být na základě tedy zásluh a ještě tři věci na závěr. Za prvé, myslím si, že je důležité, aby co nejdříve se dokončila ta dohoda s OLAFem. Myslím si, že to bude zároka pro to, aby tak rozsáhlá služba, která má tak rozsáhlé zdroje, měla vysoké záruky a já jsem z té odpovědi SVČ pochopil, že se snaží učinit maximum, ale zatím nemohou zaručit tedy uh, jednotnost, co se týče spolupráce s OLAFem, protože to ještě nebylo dokončeno. Určitě ještě takovou malou kritiku, pane O'Sullivane, možná ne přímo na ESVČ. Mám na mysli to, že Evropský parlament se aktivně zapojoval do schvalování nejrůznějších finančních nástrojů. A možná toto by příslušilo tedy více Evropské komisi, ale ještě než se uzavře jednání o finančním nástroji pro rozvoj, tak eh, Evropská komise rozhodla stáhnout 80 zaměstnanců z nejrůznějších delegací a ovšem na základě procesu spolurozhodování pak některé členské státy byly vyloučeny a proto si myslím, že tady asi tak nějak ne, nevzali v potaz eh, úplně všechny, nebo pracovali tak nějak na úkor jiných. Pane Osulivane, eh, my ve výboru pro eh, zahraniční záležitost jsme se na to dotazovali v loňském roce. Vím, že v letošním roce jste otevřeli tři nové úřady v Sudánu, v Libii a v Barmě. Uh, a ještě máme tedy dohodu o přidružení s Panamou, tam nevím tedy, jak to vypadá. Tato země nemá naše zastoupení, nebo takové, jaké by ji odpovídalo. Takže to jsou takové návrhy um, Evropského parlamentu. Já vím, že um, pracujete na řešení této záležitosti takže možná byste nám něco k tomu mohli říci. A ještě na závěr jednu otázku. Zabýváme se také vyšetřováním aktivit NSA. Víme, že některé delegace nebo úřady Evropské unie byly právě předmětem tady toho odposlouchávání NSA, takže bych chtěl vědět, zda eh, právě ty bezpečnostní oddělení ty bezpečnostní složky byly posíleny právě v těchto delegacích. Děkuji, pane předsedo. Ja, vielen Dank. Děkuji. Ano, to je celá řada opatření, otázek, na které byste nyní snad mohl zareagovat, pane Úsolivine. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji ctihodným členům za jejich komentáře a otázky. Pokusím se tomu učinit zadost, aniž bych příliš zatěžil eh, časový harmonogram vašeho odpoledne. Pokud jde o pana Dojče, nevím, a jiní to říkali, je to nákladná služba, rozpočet eh, činí asi 500 milionů, odpovídá to službě tohoto rozsahu, personálu, a také eh, stanovám o personálu evropských institucí. Pokud jde o rozpočty členských států a o srovnání, Odpovídá to asi průběžným nákladům eh, belgického ministerstva zahraničních věcí. To je takové středně velké, ani ne, největší, ani nejmenší eh, zahraniční služby našich největších eh, členských států mají několikanásobně větší rozpočet než my, takže se nedomnívám, že jsme levní, ale nedomnívám se ani, že jsme nákladní. Stojí to, co to stojí, 140 nebo 139 delegací eh, udržujeme a velmi velký podíl nákladů, mzdových nákladů jsou diktovány eh, dohodami, které jste uzavřeli s ostatními institucemi o eh, hledně služebního řádu. Takže tam je stanoveno, co stojí naši funkcionáři mm, podle toho, zda jsou trvalými zaměstnanci nebo dočasnými. Pokud je o důchody, je to V v podstatě důchody nejsou placeny z našeho rozpočtu, ale z komise. Komise zajišťuje jménem všech institucí eh, důchodové platby, jestli jsou vysoké či nízké, jsou stanoveny eh, služebním řádem a eh, musíme platit to, co je tedy právně závazné. Mohu-li se k tomu vyjádřit jako dlouholetý funkcionář Evropské komise, tak je to politická otázka, zda je to příliš vysoké, ale náš důchodový systém je samofinancován kofinancovatelný, je soběstačný. Eh, eh, eh, nikdo z členských států nikdy nepřispívali do našich důchodových systémů, protože nemuseli. Takže pro členské státy je to v podstatě velmi levné nespochybňuji skutečnost, že bychom o tom mohli diskutovat, tedy o tom zdali platby jsou příliš pardon, platy či důchody našich zaměstnanců jsou příliš vysoké. My jednáme v souladu s eh, legislativou a mm, nad tím naše SVČ nemá vlastně žádnou kontrolu ani žádnou eh, páku. A ta čísla, která jsme transparentně předložili, tak eh, tam je snad jeden velmi vysoký plat jednoho dlouholetého, velmi zasloužilého funkcionáře, ale jinak ne. Pokud jde o pyramidu, či hierarchii personálu eh, nebo zaměstnanců, o němž jste hovořil, pane Dojči, a což je předmětem neustálých sporů. Tak dovolte k tomu eh, několik poznámek. Za prvé, mnoho z toho je demografické. Možná, že si uvědomíte, že když lidé dlouho slouží v evropských institucích, tak tady platí určitý automatismus postupu a když dospějí do určitého věku, e, tak začali na úrovni 85 a pak e, tedy stoupají do jednotlivých tříd a tak dále. A jediný komentář k naší ESVČ můžeme říci, že jsme stárnoucí organizaci, že je poměrně stará. Ten personál jsme zdědili z komise a sekretariátu rady. Už mm, to je personál většinou ve druhé polovině svých kariér. Průměrný věk našich zaměstnanců se pohybuje mm, asi kolem mm, poloviny 40. let nebo jsou na konci 40. let Eh, otázka, eh, která již tady byla nadnesena i paní Gresle, je, zdali eh, mm, vybíráme zaměstnance z členských států a na příliš vysoké úrovni. Ano, máme tady třídu AD12, zejména když se jedná o vedoucí uh, delegací, to je ale otázka a úkol velmi odpovědný. Také e, jsme nabírali lidi e, do třídy AD5 a AD7 a někdy nás členské státy e, kritizují, že nedostatečně zhodnocujeme odbornou zkušenost personálu. Rád bych také obrátil vaši pozornost na skutečnost, že jsme v podstatě transformovali celou řadu míst z AD16 a AD15 na AD5 a 7. Takže se snažíme skutečně měnit strukturu této pyramidy, ale určitá část toho je daná demografií. Pokud jde o náklady na ubytování, nevím o tom, že by naše náklady na ubytování byly dražší my se eh, umístujeme eh, jaksi do prostředku eh, situace členských států. Rezidence našich velvyslanců nikdy nejsou ekvivalentní s rezidencemi našich největších členských států, ale jsou na úrovni těch nejmenších nebo jsou lepší, jsou tedy někde uprostřed a to platí také pro diplomatický personál, ale trh je takový. Když si najímáte v Hongkongu 10 metrů čtverečních, tak vás to bude stát asi tolik jako několik set metrů čtverečních v jiných částech Evropy eh, takže vybíráme si průměr eh, nájemného na úrovni členských států, realitních trhů a eh, pak jak si ještě tomu doplácíme 20%. Snažíme se ale držet krok s náklady na úrovni členských států a jsme stále někde v polovině. Takže když citujete absolutní čísla, tak to zní eh, velmi, eh, jako velmi vysoké. To je pravda, ale chcete-li mít nebo nechat působit lidi v těch částech světa, kde jsou Eh, ceny mm, nájemného takto vysoké, tak eh, prostě to musíte brát v potaz. My ale měníme systém, doufáme, že tím něco ušetříme, to znamená, my chceme poskytovat paušální platby a přenechat lidem nebo na eh, lidech a na jejich uvážení, kde si bydliště vyberou. Zdali chtějí bydlet v centru a platit více, anebo na okraji města a pak um, se dopravovat do centra města a platit méně za ubytování, více za dopravu a tak dále. Prostě snažíme se tady stanovit určitý průměrný strop, a samozřejmě bereme v úvahu i to, že mají reprezentativní funkce a tak dále. Pokud jde o ty místní pracovní síly, tak eh, je, jich zaměstnáváme hodně a dobře je využíváme. Máme asi 8 tisíc takovýchto místních sil. Aplikujeme u toho pracovně právní eh, podmínky a předpisy příslušných států a plat vychází ze srovnání se třemi Eh, subjekty eh, s agenturami u OSN, USA a dalšími zaměstnavateli. Snažíme se ten systém neustále spružňovat, ale musím vám také říct, že jsem nedávno měl setkání s řadou našich místních eh, pracovníků z celého světa a oni um, vyjadřili, že mají pocit, že jejich životní úroveň klesá, um, že prostě uh, jejich plat je nižší. Sice jsme stále ještě dobrým zaměstnavatelem, ale v jejich očích už ne tak uh, ideálním. Ale přitom se snažíme samozřejmě uh, nabírat ty nejschopnější pracovní síly a vstupujeme do konkurence s jinými zaměstnavateli, takže jim musíme také něco poskytnout. Pokud jde o výběr, tak my máme velmi transparentní systém ehm, výběru a ehm, inzerce. Eh, pokud jde o to, co jste zmínil vy, paní Gresle a ještě další kolegové. Je to komplikovaná záležitost. Začnu od začátku. EU má za úkol vykonávat speciální funkce, eh, které eh, by eh, nebyly schopny vykonávat ty běžné útvary, například v období pana Solany. Na straně druhé je také pravdou, že existují situace, kdy je velmi užitečné mít někoho, kde, kdo se konkrétně věnuje regionální problematice anebo otázce, eh, kde mm, pro kterou nemáme někoho trvalého. Mluvím nyní o těch mimořádných eh, zástupcích nebo vyslancích. Máme na to i speciální rozpočet, který spravuje kolega z oblasti Eh, nástrojů zahraniční politiky a tento rozpočet skýtá možnost eh, získat finance pružněji než z administrativního rozpočtu. To znamená, v krizových situacích například můžeme jmenovat eh, mimořádného vyslance a také eh, tedy jeho personál a financovat to z tohoto rozpočtu. Je tam určitá užitečná komplementarita. Jak zajistit, aby pracovali synergicky? A to je něco, co vysoká představitelka velmi podporuje. V této chvíli vedeme diskusi s členskými státy o ustanoveních o tom, za jakých okolnostech má být jmenován zvláštní e, zástupce nebo vyslanec, a aby parlament byl informován o rozpočtu. Parlament sám e, chtěl, aby došlo k integraci rozpočtu e, na tyto speciální vyslance do rozpočtu ESVČ. My se o to snažíme, i když to znamená transfer ze třídy 4 do třídy 5, takže to může leckoho rozčílit. Je to takzvané rozpočtové kacířství přesouvat tyto prostředky, ale eh, jedná se tak jako tak o administrativní rozpočet, ne tak operativní. Je určen na financování personálu ale mohlo by se to i zahrnout do administrativního mm, rozpočtu e SVČ, ale současně to jaksi vymezit anebo uzavřít, aby to nebylo použito na nic jiného než na potřeby eh, speciálních vyslanců. Eh, nyní se diskutuje o těchto ustanoveních, eh, zkoumáme, jak zajistit administrativní podporu těmto vyslancům, snažíme se to dělat zevnitř a já sveče například personál těchto zvláštních vyslanců umístujeme eh, do prostoru delegací a tak dále, ale je to složité, budeme muset dále o tom diskutovat. Členské státy se velmi hlásí k myšlence aby také mohli spolu rozhodovat eh, o jmenování těchto vyslanců a aby docházelo k součinnosti eh, mezi nimi a ministerství zahraničních věcí, aby došlo k oné politické integraci, kterou zmínila paní Gressle. Ale jsou případy, kdy potřebujete eh, osobnosti, které se věnují specificky regionálním otázkám, jimž se nevěnují naše delegace, vznikají speciální krizové situace, kdy je velmi užitečné mít takovéto osobnosti, jako například Bernardine Leon eh, v době arabského jara eh, v oblasti Středomoří. To, toho se nemohli zhostit lépe zaměstnanci našich delegací, anebo vyslanec nebo vyslanec v Sudánu nebo ve střední střední Asii nebo další v Kavkazu. Takže je tady skutečně dobrá komplementarita, ale akceptuji, že je zde určitý problém v tomto sladit s EASVČ, zejména v rozpočtové oblasti. Pokud jde o bezpečnostní kontrakty, Já jsem se tomu věnoval dva roky. Já jsem nebyl od prvopočátku přesvědčen o tom, že to řídíme co nejefektivněji. Docházelo ke spožděným platbám, jak to zmínila paní Gresle, A příliš eh, mnoho obnovovaných stávajících smluv. Eh, na tom jsme mnoho pracovali. Nyní jsem spokojen, že jsme tyto problémy vyřešili a moje stávající dispozice je taková tuto výhradu zrušit v letošním roce. Ale tak jak na to poukázal účetní eh, dvůr, který identifikoval eh, v loni jeden příklad eh, ve Venezuele bezpečnostního kontraktu opakovaně obnovovaného bez výběrového řízení. To nebyl ojedinělý případ, bylo mnoho delegací, které takto obnovovaly bezpečnostní kontrakty bez výběrových řízení a to nikoli z důvodu nějakých administrativních nešvarů, ale protože ty trhy jsou velmi komplikované, omezené, někdy to nefunguje s těmi výběrovými výběrovými řízeními, takže se postupuje tímto eh, směrem. Ale my, jsme, eh, my se snažíme ustavit eh, nyní pracovní skupinu, která se tomu bude věnovat, bude poskytovat i odbornou pomoc delegacím, aby se zajistilo, že vneseme pořádek do této věci a že v průběhu letošního roku toto dořešíme. Pokud jde o eh, memorandum o porozumění OLAFu, pan Salafranka o tom hovořil, poslední problém jsme vyřešili v posledních dnech a doufám, že budu moci uzavřít s Giovanni Kesslerem eh, tuto věc během týdnu nebo dní, tedy poměrně rychle. V praxi to, co eh, pozdrželo tu celou věc, byl takový detailní bod ohledně schopnosti OLAFu eh, přesouvat složky justičním orgánům třetích zemí. Když si představíte, že to znamená eh, eh, zaslání složky do, prostě nechci jmenovat zemi, do eh, zcela zaručeno právo nebo eh, nefunguje zcela právní stát, tak je to poněkud komplikované. Eh, komise tady chce mít jistotu, my se snažíme najít tu nejlepší možnou formulaci, myslím, že jsme ji nalezli a tudíž to můžeme uzavřít. Ale v praxi 99% memorand o porozumění bylo schváleno na mnoho měsíců a to je základ naší práce. Olaf zahájil řadu případů a při vším respektu, pane Dojči, myslím, že bych vás požádal, abyste si o tom pohovořil s Olafem, o těch číslech a tak dále. To je otázka pro ně. Mnoho případů bylo uzavřeno bez další, dalších postihů, někdy došlo k určitým kázeňským postihům. Pokud je o otázku 69, tam se hovoří Eh, detailně o výsledcích, jak ty jednotlivé případy byly uzavřeny. 12 vyšetřování bylo uzavřeno bez jakékoliv návazné akce a tak dále. My prostě s Olafem dobře spolupracujeme a velmi si vážíme jejich práce. K poslednímu bodu, tam jsem byl poněkud zmatený, to je to, čemu říkáme pozastavení účtu. Já sám, když jsem četl ty podklady o víkendu, tak jsem se ptal na to tež, sám sebe. O co to je? Je to rozpočtový mechanismus, který nám umožňuje um, zadržet peníze na jednom účtu um, po určitou dobu, než, bude přes, než budou přesunuty na jiný účet. To znamená, uh, poté um, DPH vyplatíme pravidelně místním organizacím. Takže to DPH zadržíme na určitých účtech, než to pak uvolníme, abychom to vyplatili eh, příjemcům. Každá delegace má 20 až 30 takovýchto účtů, Je to nezbytně nutné pro eh, dobré vedení účetnictví, ale nemá to žádný dopad na rozpočet. Eh, naše Účetní to samozřejmě pravidelně verifikuje. Je to způsob řízení finančních toků, které jsou zadrženy v určité chvíli toho finančního roku, aby mohly být potom k danému termínu vyplaceny. Pokud jde o ty bezpečnostní kontrakty a další otázky. Takže ptáte se, zda jsme učinili nějakou nějaký omyl, nebo proč jsme prodlužovali to placení. My musíme jednat naše kontraktanty rovnoceně. A vy správně poukazujete, tam byly tedy ty tři případy, Argus, Gonebo a British Telecom, tedy kteří poskytují zabezpečení našich budov, to jsou ti lidé, kteří vidíte u vstupu. Ano, nemělo by k tomu dojít, ale došlo k tomu. Prostě někdy se spožďují interně procesy a prostě ty platby nebyly zaslány včas a společnosti tedy požadovaly i úroky za spoždění. A myslím, že to je důležité i co se týče disciplíny, nejen u těch velkých podniků, ale u všech. Prostě spožděné platby to vede k potížím zase zejména u těch malých podniků. Paní Gresle, ohledně těch vedoucích delegacích a geografické rovnováhy, to asi záleží na tom, jakým způsobem to počítáte. Já to nevidím eh, nebo alespoň nemám k dispozici stejná čísla jako vy. V čem já s vámi souhlasím, je to, jak jen to říci, že ty nejčerstvější členské státy, nejenom před dvěma, třemi lety, ale i později, jsou asi méně zastoupeny. Ta desítka, která přistoupila v roce 2004, protože jejich počet zaměstnanců je jednoduše ještě menší ve srovnání s těmi staršími, kteří jsou tu od 50. let. Když se podívám na ten nejvyšší management, jen velice rychle, Francie 7, Německo 6, Spojené království 3, těch eh, nejvyšších manažerů, takže tady asi můžu jasně odpovědět na vaši otázku. A vedoucí delegací Francie, tady má nejvíc 15, Itálie 14, Německo 10 a tak dále. se vším respektem musím říct, že to nejsou politické volby, to je jednoduše podle vhodnosti. Myslím, že ten systém byl uznáván i členskými státy jako velice transparentní a objektivní v tom, jak funguje, ale je pravda, a, a na to si dobře pamatuji, že v roce 2011, když jsme začali a najímali mnoho lidí, tak jsme měli mnoho více kandidátů, třeba z Francie ve srovnání se všemi ostatními zeměmi, takže si jednoduše jsme vybírali z těch, kteří se hlásili. A takže je důležité se podívat i na ty žadatele, kde byl vysoký počet tedy úspěšných žadatelů, tak podle toho se to odvíjela. Pane Muldere, o tom konzulátu a kolokace. To by určitě bylo zajímavé, určitě zajímavá synergie mezi členskými státy a, a SVČ. A opravdu na tom pracujeme s velkým úsilím. Je to složité, já jsem to právě tady eh, probíral s kolegou po cestě sem, snažit se synchronizovat agendy členských států, vypršení jejich eh, různých eh, smluv a podobně, řízení nemovitostí a tak. Ono to není nejjednodušší, on, není to tak flexibilní. A s generálním sekretariátem a zahraničními ministry jsme o tom hovořili před časem v Aténách a řekl jsem, bude to fungovat, pokud to opravdu bude vůle se zavázat, že se sloučíme. A to si bude vyžadovat od nás, abychom opravdu brali více v potaz potřeby členských států členské státy nám neřeknou, my nezměníme budovu letos, ale až někdy za rok nebo v budoucnu, až SVČ změní budovu, protože pak nám velvyslanec řekne, proč já bych to měnil, dokud jsem tady. Uh, oni by možná i chtěli dostat nová sídla, ale tady to je také o úsporách. No a pak o tom konzulátu, že by se tedy soustředili v naší budově, nicméně je to proveditelné. Máme z toho jeden dobrý příklad, teď si nejsem jistý, myslím, že je to z města Ho Chi Minh nebo Saigon, jak se to dříve jmenovalo, a tam tedy umožňujeme členským státům, aby se společně udělovaly šengenská víza takže eh, jednoduše tam ten konzul eh, ta víza uděluje. A jasně jsme řekli členským státům, pokud tedy chtějí sdílet naše budovy a my tam tu službu udělování šengenských víz, takže je to proveditelné. To je jenom ten jeden příklad. Jednoznačně postupujeme eh, v tomto duchu, aby ta přítomnost evropských států byla viditelnější, že se tam ty členské státy sloučí a také poskytujeme podporu i těm velvyslancům nerezidentů, mohou využívat naše prostory, mají tam celou řadu prostě privilegií a toho, čeho všeho o nás mohou využívat. A tady samozřejmě ještě můžeme učinit mnohé. A k tomu, co řekl pan Salafranka, mm, myslím, že jsem to již vše zodpověděl ale ta otázka úpravu zaměstnanců delegací a těch přidělování finančních prostředků a rozdělování práce v delegacích, samozřejmě a nový generální ředitel to bere velice vážně, uvědomujeme si, že to musíme brát velice vážně to, jak jsme postupovali v minulosti a to, co teďka eh, by mělo být tím správným výsledkem. Nejsou tam nějaké dramatické rozdíly, ale musíme učinit určité úpravy a rozhodně se tomu věnujeme. Už tu zazněly ty nástroje pro partnerství, proto budeme mít dodatečné zaměstnance různě je tam přerozdělujeme funkce. Pak té otázce panami, tomu se věnujeme, co s tím můžeme udělat. Samozřejmě, že je důležité otevírat, zavírat delegace, to je citlivé téma, ale rozhodně tedy přebíráme nyní to sdělení parlamentu. A pak ta otázka bezpečnosti a dohledu, tady bych chtěl velice poděkovat parlamentu, za ty dodatečné prostředky nějakých 6 milionů eur, které poskytl, takže se vynasnažíme je maximálně dobře využít. Tady hlavní prioritou je u těch určitých delegací mít větší bezpečnost konverzací, aby byl zabezpečený zasedací místnosti, bezpečné linky mezi centrálami a delegacemi a také vyšší bezpečnost mobilních komunikací. Já rozhodně nežiju v iluzi, že to bude postačovat vůči tedy technologiím, eh, které existují, eh, že by všechny odolali nejrůznějším technologiím z nejrůznějších zdrojů, nicméně je to oblast tedy, kde musíme učinit podstatná vylepšení a jsem rád tedy, že parlament nám poskytl ty dodatečné prostředky, abychom a toto mohli vylepšit již letos. Pane předsedo, já doufám, že jsem vám poskytl maximální počet informací. Pokud jsem něco nechal stranou, tak se omlouvám, ale rád vám poskytnu více informací i po zasedání. Děkuji vám. Děkuji vám, pane O'Sullivane asi by bylo úplně eh, nemožné úplně uspokojit všechny členy výboru, ale tvoří to ostatně součást toho charakteru eh, tématu, kterému se nyní věnujeme. A ještě paní Gresle. Ne, ne, sag das nicht, man kann... Ne, ne, jen to neříkejte. Viděli jsme to také na počtu otázek, že prostě SOVČ je naše nejmladší děťátko a nejvíce jim zabýváme, protože toho o něm víme zatím nejméně. Takže je to dobrá zpráva, že se tím zabýváme a že jsme si to všichni také přečetli. Já bych se přece jenom vrátila ještě k tomu špičkovému managementu eh, SOVČ, protože jste říkal, že nemáte číslo, počet těch top manažerů. Já to číslo také nemám, proto jsem si je sama spočítala. A teda ty, které bychom označili jako těch horních 10 tisíc, tak tam jsou ta čísla, která já jsem uvedla zde v rozpravě. Pokud vy máte nějaká jiná čísla, tak nám je prosím předložte, protože my jsme vás žádali o čísla, vy jste je poskytli, ale ty jsou pojaté šířeji, protože se týkají celé služby, včetně Eh, jednotliv, včetně tady té hlavní centrály. Vy vypracováváte výroční zprávu a je otázka, ta vaše funkce vlastně, jestli v budoucnu odpadne, nebo kdo tu vaši práci bude v budoucnu vlastně dělat. A my tam vzadu máme také uvedené smlouvy o nájmu budov i o nájmu bydlení. Je to, že dlouhý seznam a v minulém seznamu jsme měli i místa. Vy jste je tam letos neuvedli. Já jsem se letos vzdala toho, že bych se na ta místa ptala. Ale pokud nechcete, abychom zase tuto otázku položili, bylo by dobré tam ta místa i připsat, protože abychom se s tím seznamem mohli něco počít, tak bychom potřebovali vědět také, kde se ty budovy a ty byty nalézají. Další téma, otázka personální, vy děláte tam takzvaný staff review a to nám není dáváno k dispozici, ale bylo by férové i nám poskytnout toto číslo, protože my máme zprávu o stavu zaměstnanců v SOVČ, kterou my jsme neobdrželi a myslím, že bylo správné, abychom ji obdrželi i my. Děkuji. A nyní bych vás požádal asi zareagovat přímo. První otázka, paní Gresle. Já jsem říkal, že to záleží na tom, jak počítáte um, uh, lidi, kteří působí v nejvyšším managementu. Tedy o, já jsem to počítal od uh, postu ředitele nahoru, ale vždy to bude v nerovnováze. Ale to je něco, co se mění. Lidé přicházejí, odcházejí je tam značný pohyb, řada kontraktů se obměňuje již v prvním kvartálu příštího roku, někteří budou pokračovat. Nástupce Catherine Ashtonové bude asi také chtít provést určité změny. Nemyslím si, že to je statická situace statická situace bude vždy trochu nevyvážená a vždy byla. Já se tím zabývám již mnoho let a když se podíváte na nějakou fotografii, tak to vždy vypadá trochu nevyváženě. Když se podíváte na to po letech, tak zjistíte, že se to pohnulo. Geografická rovnováha je něco, co skutečně lze pochopit až eh, v čase. Eh, pokud jde o o tom, jak jsem nepostradatelný, paní Gresle, tak eh, si myslím, že bylo velmi důležité, upřímně řečeno v začátcích, abych eh, měl s Pierrem tuto dělbu práce. Vím, že některým se to zcela nezamlouvalo, ale bylo by to bývalo velmi obtížné pro nás oba a pro každého z nás abychom eh, se věnovali té integrované práci, to znamená, abychom byli generálním tajemníkem, abychom eh, se starali o debriefing parlamentu a tak dále a současně vytvářeli nový systém. Takže myslím, že tady je mnoho argumentů pro tento dvojí přístup nebo dvoukolejní přístup. Nyní je ten systém již v provozu a chcete-li racionalizovat, jak to eh, baronka Štonová navrhovala a vy také, že máme jako v mexické armádě příliš mnoho velitelů a málo pěšáků, tak toto je jedna oblast, kde můžete zvážit takovou fúzi. Možná, že bude zapotřebí určit těch úprav, to znamená, kdo co dělá, kdo co podepisuje, tam je potřeba to trochu upravit. Upřímně řečeno, bych to zvládl za hodinu bez větších potíží, ale je na nástupci Catherine Ashtonové to rozhodnout. Optimální cestu musí zadat ten hlavní nástupce. Mám na mysli ten postup um, podpisových eh, procesů a tak dále. Pokud jde o audit a kontrakty, A vy jste chtěla znát podrobnosti těch eh, lokalit. To nepodléhá finančnímu nařízení, to nemusíme dělat podle finančního nařízení, ale můžeme, nemusíme, můžeme, ano, a zvážíme, zdali bychom tam neměli tedy doplnit ještě kolonku, abych uvedli eh, tyto údaje, abychom uvedli tyto údaje. Pan Franka to naznačil, nemáme co skrývat, my rádi otevřeme a zveřejníme všechny naše účty. Jediné naše omezení eh, eh, spočívá ve v lidských zdrojích ochotných toto dělat. Promiňte. Jen jsem chtěla obrátit na vaši pozornost. Vy to dáváte, tyto informace. Dal jste to již v eh, první zprávě, ve druhé zprávě, pouze ta druhá zpráva neuváděla ta místa. Myslím, že eh, by bylo naopak práce navíc ta místa tam vypustit nebo vyškrtnout. If we have the information, we will give it. Budeme-li mít ty informace, tak je poskytneme. Dobrá, děkuji a na závěr této diskuse eh, s pohledem na hodinky dávám nyní slovo zástupcí eh, účetnímu dvoru, chceli a zpravodaji. Pan Muguruzo. Děkuji, pane předsedo shrnuto a potrženo. Naše nálezy ve vztahu k SVČ se týkají aktualizace personálních e, údajů, pokud jde o výplatu sociálních dávek. Dále ve vztahu k těm závažnějším nálezům z loňského roku víme, že E SVČ je e, v procesu to řešit, nebo je to v řešení a rádi posoudíme pak e, výsledky těchto změn, když na rotační bázi budeme posuzovat kontrolní a dohledový systém SVČ. Pak se podíváme také na plnění našich doporučení. Ještě jeden komentář z mé strany ve vztahu k důchodům. Je na bílé dní, že tady není žádná zvláštnost, pokud je o důchody v ESVČ. V kontextu DAS e, za 2013 Evropský účetní dvůr nyní posuzuje aktuální kalkulace Eh, důchodu v rámci rozvahy Evropské unie. Na tom tedy pracujeme. A závěrem, jak můj kolega pan Fazakas již uvedl, Účetní dvůr bude schopen dodat další informace o výkonech SVČ po ukončení naší zvláštní zprávy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo zpravodaj. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Vážený pane řediteli, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručný. Domnívám se, že naše rozprava byla opravdu velmi cená. Já už jsem to signalizoval na úvod. Rád bych poděkoval panu O'Sullivanovi i jeho spolupracovníkům za to, že jsme eh, dostali odpovědi na tak velký počet otázek. To teď není žádná zdvořilostní fráze, opravdu jde o to, že my jako poslanci máme zodpovědnost, tak jsme se zodpovědně ptali, obdrželi jsme dobré odpovědi a tato výměna názorů slouží k tomu, aby vznikla ještě lepší zpráva. Děkuji. Já děkuji panu zpravodaji a tímto uzavírám toto téma. Uzavírám tady tento bod pořadu jednání. Děkuji vám, pane O'Sullivane, a prosím vyřiďte naše pozdravy vysoké představitelce a doufáme, že až budeme příště na řadě, tak že se podaří nástupci či nástupkyni sem přijít mezi nás. Takže vám děkuji. Já, liebe Kolleginnen, Kollegen, äh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, to je zpráva pana Balčitise ke speciální zprávě účetního dvora o možnosti zaměstnání starších pracovníků. Dám tímto slovo panu zpravodaji a rád bych vás poprosil, abyste pokud možno odcházeli tiše, tak aby pan zpravodaj Eh, získal pozornost těch kolegyň a kolegů, kteří zde zůstávají a chtějí si ho vyslechnout. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Není to poprvé, co se věnujeme tomuto tématu v našem výboru. Náš kolega Derek Vogan již připravil pracovní dokument týkající se této zvláštní zprávy z účetního dvora. Tento dokument se týká celé řady problémů, které v podstatě jsou zopakovány i v tomto mém dokumentu. Hovoříme tu o využití eh, Evropského sociálního fondu eh, pro, ve prospěch starších pracovníků. Evropský sociální fond v první řadě měl za cíl podporovat eh, nezaměstnané lidi a znevýhodněné členy naší společnosti a výdaje v této oblasti ze strany ESF v posledním programovém období 2007 až 2014 eh, bylo v hodnotě 75 milionů eur. To představovalo nějakých 8 eh, celkového rozpočtu EU. A eh, ohledně tohoto programu můžeme říci, že je tady takový nedostatek zodpovědných důvěryhodných údajů ze strany členských států a členské státy tedy v této fázi nemohou poskytnout údaje, kolik starších pracovníků získalo nové kvalifikace anebo e, našli e, nové pracovní místo Žádné ukazatele pro toto nebyly vytvořeny, aby nám to umožnilo vlastně zhodnotit efektivitu těchto aktivit a to, zda tedy ty prostředky byly řádně vynaloženy. Komise je zodpovědná za efektivitu vynakládání evropského rozpočtu a také za vytváření systému pro sběr údajů ze strany členských států. Pokud vezmeme v potaz doporučení účetního dvora, tedy já jsem je vzal v potaz a do mého dokumentu jsem vložil celou řadu eh, příslušných ustanovení, tedy konkrétně to, že je třeba vytvořit eh, konkrétní ukazatele pro tyto programy, že tam musí být nějaké kazuální propojení eh, s těmi příslušnými aktivitami a nezbytnými cíly, které od nich očekáváme. A je třeba zajistit také monitoring programu, tak aby mohly být opraveny, pokud je tedy eh, jasné, že ty stanovené cíle se neplní. Již jsme si vyslechli od komise, že některé z těch nedostatků již byly odstraněny pro nové programové období 2014 až 2020. Nicméně stále máme ještě určité pochybnosti o tom, že v nadcházejícím programovém období tu zase budeme mít velký počet dokumentů, ale to povede k jednoduchému závěru, že nemáme k dispozici konzistentní, důvěryhodné údaje, na kterých bychom zakládali naše rozhodování. Takže v první řadě apeluji na komisi, aby tedy vytvořila jak ty principy pro sběr údajů, tak i tu nezbytnou podporu, aby k tomuto docházelo. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego si. Nyní tedy zahajuji rozpravu o této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Jednou z těch hlavních výzev pro vlády průmyslových eh, zemí bylo stárnutí populace, proto udržitelnost penzijních systémů se tímto spochybňuje. V rámci politiky zaměstnanosti se věnovala větší míra pozornosti skupině těch osob starších nad 55 let, a to jak na úrovni národní, tak společenské. Jedním z cílů bylo snažit se obrátit ty negativní trendy, které přetrvávají, tedy aby dnes již Nikdo nespochybňoval to, že starší osoby pracující mohou být dobrou přidanou hodnotou pro eh, nové podniky, protože i přestávající krizi mohou být starší občané dobrými pomocníky, donesou podnikům své zkušenosti a znalosti. Chci také připomenout, že záměrem strategie 2020 je to, aby zaměstnanost byla nad 65 Proto integrace těchto pracovníků do pracovního trhu může být důležitá a klíčová. ESF pracoval a měl by i tak nadále činit v tímto směrem, ale nesmíme zapomenout, že ESF není nějaký pracovní úřad proto by tu měly být dobré projekty, které by zlepšily zaměstnavatelnost milionů lidí. Je třeba identifikovat dobré nebo adekvátní ukazatele pro zhodnocení efektivity těch opatření, a také vynakládaných výdajů pro tento konkrétní cíl. V první řadě proto, že Evropská unie vlastně doplňuje v oblasti zaměstnání členské státy a jejich aktivity. A to znamená, že by měly být podpořeny eh, spíše než nějakým způsobem potlačeny vnitrostátní právní úpravy. Ale vyžaduje si to právě i to uplatňování harmonizovaných ukazatelů na úrovni celého společenství. Eh, tito starší zaměstnanci a, a otázka jejich zaměstnanosti bude odpovídat právě tomu, co učiní členské státy. Podporovat uh, pobízet právě to, aby tito občané se mohli zapojit do pracovního života. Protože uh, někdy si můžeme stanovat takové cíle, které vypadají jako nedosažitelné, ale je třeba si stanovat, stanovovat dosažitelné cíle. Uh, Výsledky z roku 2013 mohou být změněny a vylepšeny prostřednictvím nového kodexu, který vyžaduje od členských států spolupráci mezi příslušnými zodpovědnými orgány pro výdaje strukturálních fondů a všechny aktéry, které se do nich zapojí. Prostřednictvím toho se lépe budou sdílet informace a osvědčené praxe a tím se zajistí efektivnější využívání fondů v programovém období, které nastane od tedy letošního roku 2014 až 2020. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Chci se zeptat zástupci ostatních frakcí, máte přání vyjádřit svá stanoviska? Zdá se, že momentálně ne, tak bych se chtěl obrátit na komisi, pokud zde někdo je a chce vystoupit. Pan Kersmaker, snad jsem vaše jméno vyslovil zdárně. Ano, bylo to správné. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl velice poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Obsahuje opravdu velice důležitá doporučení pro to, abychom se lépe starali o starší pracovníky i v budoucnosti. Uh, Vděčím si za tu práci, kterou vykonal účetní dvůr, protože identifikoval některá slabá místa, která si vyžadují vylepšení, aby se nám tedy podařilo splnit stanovené cíle. Takže eh, výsledky z této zprávy účetního dvora, ty se týkají zejména stávajícího regulativního rámce, nebo tedy rámce, který řídil to programové období 2007 až 2013. A pravdou je, že toto starší nařízení, protože v mezidobí od 1. ledna tu máme nové nařízení týkající se nového programového období 2014 až 2020 vstoupilo v platnost. Takže eh, za toho staršího nařízení neexistovala žádná definice toho, kdo jsou ti starší pracovníci a členské státy měly své vlastní definice. Navíc neexistovaly žádné společné ukazatele v rámci toho předchozího regulačního rámce, což vlastně stěžovalo tedy ten dohled nad celým tímto tématem, jak správně poukázal pan zpravodaj. Další důležitá věc je to, že za toho předchozího rámce všichni pracovníci mohli být zacíleni jiným způsobem, jak co se týče otázky zaměstnanosti nebo konkrétního nějakých zacílených eh, eh, zacílení, ale nebylo jednoduché jednoduše vysledovat, kolik eh, pracovníků bylo stanoveno do jaké cílové skupiny ta doporučení v zprávě účetního dvora, myslím, že to mohu dobře říct, si nyní byla vzána dobře v potaz v tom novém uh, nařízení pro nové období 2014 až 2020. A je významnou změnou tady v tom novém programovém období to, že fondy, včetně Evropského sociálního fondu, budou více zacílené na strategie 2020 a zejména tedy právě i cíle v oblasti zaměstnanosti. Tedy pokud si přejeme eh, navýšit tu zaměstnanost nad 75%, je třeba se zaměřit i na starší pracovníky. A jednou z těch investičních priorit je právě zaměřit se na ty starší pracovníky. Druhá velice důležitá novinka zavedená v tom novém nařízení a v podstatě i po naučení z toho předchozího nařízení je skutečnost, že výkonnost bude hodnocena takovým hloubkovějším způsobem, že tu budeme mít rámec pro výkonnost v tom budoucím programu. To znamená, jasně se bude identifikovat to, co se, čeho bylo dosaženo, prostřednictvím čeho, jak a tak podobně. Další důležitá novinka je skutečnost, že se zavádějí ty takzvané ukazatele o výstupu a výkonech a to prostřednictvím toho zase bude jednodušší Eh, porovnat to, jak eh, tedy eh, členské státy, jaké měly výsledky. Tady tyto ukazatele byly vypracovávány zase na základě opravdu hodně hloubkové práce. Trvalo to dva roky, než jsme se dostali k těm novým ukazatelům pro výstupy a výsledky a zase to zahrnuje i ty starší pracovníky. Čtvrtá důležitá věc ohledně toho nařízení a je, žádá se na, od členských států, aby připravili nezbytné mechanismu pro opravdu řádný monitoring a hodnocení těch vykonaných aktivit a aby k tomu měli nezbytné zdroje. A pak v neposlední řadě chci říci, že komise uh, neustále investuje a připravuje ty nezbytné pokyny nejenom pro své zaměstnance, ale i pro zaměstnance v členských státech, aby přijímali tedy v konkrétních oblastech určité dokumenty, takové pokyny o tom, jak poměřovat tedy tu výkonnost, aby organizovali semináře, proškolovali své kolegy v členských státech. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám děkuji. A za účetní dvůr přeje si někdo něco dodat? Zdá se, že tomu tak není. Takže pokud si pan zpravodaj ještě přeje něco říci na závěr, máte slovo. Labai trumpai, gerbiamas Děkuji velmi stručně, pane předsedo. Rád bych poděkoval účetnímu dvoru za velmi dobré návrhy a rád bych také poděkoval komisi která nás skutečně uspokojila, když řekla, že budou mít zcela jiný systém účetnictví a závazné ukazatele a tudíž, že se ty tež problémy nebudou opakovat. Je s podivem, že za období 2007 až 2013 jsme vynaložili značné finanční prostředky a ve všech oblastech čelíme stejným problémům. Nemáme povinné ukazatele a neměli jsme k dispozici základní jednoduché mechanismy dozoru, takže nevíme, co bylo v nepořádku s těmi fondy. Ale dobrá, můžeme se nyní zaměřit do budoucna počínaje rokem 2014, musíme přísně požadovat jednu věc, totiž odpovědně nakládat s evropskými fondy ve všech členských státech. Jednali se o finanční prostředky všech našich evropských občanů. Děkuji. Děkuji vám. Takže to můžeme. můžeme uzavřít toto téma pořadu jednání a navrhuji nyní krátkou pětiminutovou přestávku z důvodu duševní a tělesné pohody a pak v pět hodin mm, dorazí naši další hosté. 17 hodin, takže za několik málo minut.

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokra- zahajuji opět v pokračování přerušené schůze našeho výboru. Já bych zde nyní rád přivítal pana Veleho, generálního tajemníka Evropského parlamentu. Srdečně vás vítám zde eh, ve výboru Pan předseda Pitela bohužel nestihl své letadlo a proto dnes k nám nemůže dorazit. Takže pane Veli, Vele, ještě s větší intenzitou se s našimi otázkami zaměříme na vás, ale vy jste na to jistě dobře vyzbrojen. Navrhuji, abychom opět nejprve si vyslechli stanovisko účetního dvora, kterému tímto dávám slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. V roce 2012 Evropský parlament spolu s Radou byl jednou z institucí podrobenou hloubkovému auditu eh, Evropského účetního dvora a eh, v tomto ohledu bych vás rád informoval, že účetní dvůr neobjevil závažné slabiny v kontrolním a dozorčím systému parlamentu a um, prověření postupu pro nábor uh, kontraktního a dočasného personálu rovněž nic neodhalil, nicméně účetní dvůr nalezl určité drobné nedostatky v uh, výběrových řízeních. Jedná se o administrativní pochybení, například v dokumentaci a řízení, um, um, výběrového řízení a v dalším případě při aplikaci jistých kritérií. Pokud jde o výplatu sociálních dávek personálu, o čemž se účetní dvůr již vyjádřoval, v roce 2012 audit ukázal, že, že parlament implementoval opatření k e, zmírnění rizika. Dvůr nicméně upozorňuje na to, že riziko provádění eh, nesprávných pladeb tady stále přetrvává. Eh, na základě svých zjištění za rok 2012 eh, účetní dvůr doporučuje, aby parlament zlepšil postupy výběrového řízení prostřednictvím kontrol a účetní dvůr bere na vědomí, že bylo přijato několik opatření na radu účetního dvora. My budeme dále sledovat eh, implementaci našich doporučení. Vážení členové, děkuji vám za vaši pozornost a jsem k vaší dispozici pro případné další otázky. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane Muguruzo. A nyní dávám slovo panu Velemu, kterého zde srdečně vítám. Děkuji vám. Já bych rád učinil několik všeobecných poznámek týkajících se roku 2012 a tím pádem i k rámci, který obklopuje a definuje tento rok. Od roku 2012 máme takovou specifickou rozpočtovou situaci. V rozpočtech 2012 a 2013 máme vždy vzestup prostředků rozpočtových o 1,9% a v rok 2014 0,4%. To tedy znamená, že v naše rozpočtové prostředky vyjádřené v reálných hodnotách od roku 2012 klesají. To platí též, když zvážíme, že e, přistoupila 28. země do Evropské unie, Chorvatsko, a že jsou i specifické výdaje spojené s koncem tohoto funkčního období a přípravy prací s veřejností. Navíc nyní, stejně jako všechny ostatní instituce, nyní pracujeme na zredukování počtu zaměstnanců o 5 celkově. To tedy znamená, že pokud se mají udělat ještě nějaké nové věci, pokud chceme být inovativní i v oblasti administrace jako Evropský parlament, tak musíme být schopni vždy identifikovat, které úkoly už plnit nechceme, anebo které z našich úkolů jsou eventuálně zastaralé. Proto ten loňský rozpočet byl nadepsán jako rozpočet bezpečný a inovativní a od roku 2012, což je rozpočtový rok, který zde dnes diskutujeme, zde máme společnou pracovní skupinu předsednictva a výboru pro rozpočet kde se snažíme na jednu stranu společně potvořit potřebnou modernizaci, ale také na druhou stranu snižovat případné výdaje odpovídajícím způsobem. Identifikovali jsme čtyři oblasti, které chceme posílit. Je to oblast expertizy. Zřídili jsme od 1. listopadu loňského roku nové generální ředitelství pro vědeckou odbornou službu. Potom je zde oblast schvalování a máme ředitelství pro analýzu dopadů, která tady řeší otázky realizace, potom je tu oblast logistiky, zde máme obrovské problémy týkající se výrazného přetížení jídelen, ale také kancelářských prostor, i to se řešilo, a také podpora poslankyně poslanků přímo na místě. Identifikovali jsme sedm oblastí možných úspor. No. Už další dobu v oblasti tlumočení a překladu. Zde jsme zredukovali velký počet e, míst a také jsme eh, zvýšili účinnost organizace. Učinili jsme návrh nového kalendáře, snížení používání eh, papírových dokumentů, také jsme řešili ten streamliningu, nebo systém Streamline, který chceme nahradit systémem CISPER 2, čímž eh, už v budoucnu nebude problém rizika při přenosu dat. V roce 2012 bylo také mnoho výzev týkajících se budov novostavby Konrad Adenauer, což eh, byl největší stavební projekt, který jsme dosud eh, si sami naplánovali samostatně začátkem roku 2012. Jsme měli k dispozici návrhy na stavební práce, které byly na 30% nad eh, vypočtenými náklady. My jsme ty návrhy zavrhli, vypsali jsme nové výběrové řízení. Dohodli jsme se s lucemburskou vládou a chci říci, že se zde opravdu zachovala příkladně a podpořila nás a veškeré nabídky, které jsme zatím obdrželi a které jsme přijali, vedou k tomu, že jsme zatím mohli zůstat pod tím odhadovaným finančním rámcem v souvislosti s budovou Konrad Adenauer. Také jste byli informováni o problému bruselského hemicyklu. Mohu říci, že na jednu stranu to byl problém, že k té situaci došlo. Na druhou stranu mohu také říci, že naše změněná um, politika údržby budov nám umožnila tento problém objevit předtím, než došlo k nějaké závažnější škodě na budově, anebo i eh, lidských obětí. Takže investování do údržby budov, které také podpořil rozpočtový výbor v minulých letech, je něco, co se osvědčilo. A poslední věc, kterou bych rád uvedl, je ta, že od roku 2012 také postupně rozvíjíme eh, koncepci účtování nákladů. Je to proces, který lze realizovat pouze postupně v horizontu několika let, ale domnívám se, že na konci budeme mít mnohem eh, lepší možnost analyzovat naše struktury nákladů a umožní nám to potom také patřičný převod prostředků z rozpočtu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní bych zahájil rozpravu. Pravodajem je pan kolega Ivan, kterému tímto dávám slovo. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului secretar general pentru cooperarea foarte bună. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu generálnímu tajemníkovi, velmi efektivně jsme spolupracovali a jsem si jist, že tato vynikající úroveň spolupráce přetrvá. Také jsme velmi efektivně spolupracovali s eh, ostatními generálními řediteli a měli jsme velmi plodná jednání s nimi. Takže děkuji mnohokrát, pane generální tajemníku, protože byste eh, dokázal konsolidovat roli interního auditu a Interní audit je nyní mnohem aktivnější, díky tomu jsou schopni odvádět mnohem více práce než v minulosti a e, já jsem e, s osobou, která to vede, několikrát jednal a je to velmi úspěšné. Děkuji také panu Pitelovi, který komunikuje s naším výborem velmi e, často, má na starost rozpočet a rád bych mu osobně poděkoval. A také chci poděkovat zprávě, obecné zprávě parlamentu jako takové, my jsme jí zastali více než 140 otázek. Odpovědi byly efektivní, jasné, transparentní a myslím, že každý mm, pak dokázal identifikovat odpověď na svou otázku. Už jsem to předeslal a rád bych to zopakoval. Mm, prožíváme složité období Konec konců po schválení této zprávy hned následují volby, proběhne řádná volební kampaň a Určitě budeme mít i vstupy v médiích jako parlament a zdá se mi, že v roce 2012 eh, zažil parlament dobrý pozitivní rok. Došlo i k pozitivním změnám, eh, k redukci nákladů a zlepšení eh, kvality služeb nabízených parlamentem. Samozřejmě máme k dispozici externí audit účetního dvora, eh, což je také pozitivní hodnocení parlamentu. Rád bych se nyní zaměřil na interní audit. A zase nechci příliš zdržovat, ale rád bych eh, vypíchnul několik aspektů. například restrukturalizace GDCOM a INLO. Tyto změny způsobily redukci nákladů a zefektivnili pracovní postupy. My eh, eh, jak eh, tyto úspory vyhlížejí, co jsme vůbec ušetřili. Je zde celá řada kolegů, kteří se e, táží, zdali a prý, e, dubnové zasedání by mohlo například proběhnout tady v Bruselu. Děkuji. Děkuji a nyní bych udělil slovo internímu auditorovi Evropského parlamentu, panu Robertu Galvinovi. Kde pak sedí? Tady. Uh, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Předně vám chci poděkovat za tuto příležitost předložit svůj, svou výroční zprávu za rok 2012. Předmětem zprávy je samozřejmě výsledek činnosti interních auditorů za eh, tento rok a také chci připomenout, že eh, tam, kde identifikujeme příležitosti nebo nedostatky, poskytujeme vlastně všude eh, doporučení v podobě navržených akcí a prostřednictvím dialogu a konstruktivní intenzivní spolupráci se snažíme dosáhnout dohody o podstatě a načasování těchto návrhů. Ve zprávě se uvádí, že audit proběhl v roce 2012 a e, vychází z ročního pracovního programu každého interního auditora a ten zase vyplývá z hodnocení rizika dané organizace. Na, eh, podstatou hodnocení rizik je umožnit eh, internímu auditorovi věnovat se těm otázkám, které jsou rizikovější a vyžadují větší pozornost. A nyní bych popsal naše úkoly v roce 2012. V roce 2012 hlavním těžištěm naší práce bylo sledovat určité eh, dohodnuté akce. Eh, předtím jsme vlastně sledovali tyto akce po jejich naplnění podle, podle nového přístupu se snažíme dvakrát ročně eh, hodnotit stav všech akcí, které mají být implementovány a které vyplývají z předchozího auditu. Rozsah auditu eh, obsahoval 153 otevřených akcí vyplývajících z předchozího auditu. Uzavřel, bylo uzavřeno 80 z nich, 73 stále otevřených bude hodnoceno v roce 2013. Pokud jde o ty dva audity, tak eh, bylo nebo zůstává otevřeno ještě 30 um, akcí, které mají být implementovány, aby se riziko snížilo pokud jde o ten transverzální navazující proces, tak je zde celá řada kritických akcí a ty ale poklesly z 8 na 2. E, dvě DG, finance a logistika e, vykazují zlepšení v procesech výběrového řízení. Důležité kroky byly učiněny v oblasti informačních technologií, aplikace a řízení. Zatímco určitého pokroku bylo také dosaženo Ehm, zůstává ještě otázkou ehm, výkonnost. A také problematika eh, skupin návštěvníků. Došlo k pokroku v eh, otázce příspěvku politickým stranám a nadacím. 4 ze 36 akcí eh, ehm, ze zprávy auditu je ještě otevřeno. určité fondy a jejich řešení jsou stále ještě otevřeny a došlo k pozdržení. Tady se čeká na návrh nového finančního řídícího systému. Ještě další úkoly za rok 2012. Proběhli, provedli jsme již eh, pátý audit eh, asistentů a ten ukazuje, že kontrolní aktivity v příslušných generálních ředitelstvích eh, postupují podle stanov. Audit také zjistil, že existuje rozsah pro posílení určitých kontrolních systémů, které jsou mírně náchylné k riziku. Je to zejména proces náboru zlepšené výkaznictví členům o nákladech na e, asistenty, opatření na zlepšení monitorování a využívání parlamentních asistentů a prostředků e, e, na ně, aby tyto otázky byly řešeny. Navrhli jsme a dohodli jsme sedmibodový akční plán a dalším úkolem roku 2012 byl um, audit aktru, aktuálního účetního procesy, procesu. Tady šlo o stanovení shody s finančním nařízením a s účetní politikou, která platí pro všechny instituce EU a posoudit účinnost a účelnost těchto procesů a podkladových, podkladové eh, podpory informačními eh, technologiemi. Tady došlo pouze eh, k několika málo nálezům, které vykazují mírné riziko, například měření fixních aktiv, pokud jde o nemovitosti, tady hodnotící kritéria musí být zpřísněna. Kromě toho jsme proskoumali i omezení informačních technologií a Tady vše probíhá v souladu s finančním nařízením, ale je nutno implementovat osmibodový eh, akční plán. Eh, eh, také jsme provedli konzultaci při procesu výběru provozovatele telekomunikačního zařízení prostřednictvím internetu. To je něco jiného než audit, protože vztahy jsou krátkodobé. V tomto případě to bylo DG ITEC, které definovalo několik problémů. Za prvé původní výběrové řízení z roku 2006-2007. Kromě toho existuje málo transparentnosti ohledně původního rozhodování o infrastruktuře. Druhá kategorie otázek se týká stávající a plánované nákupy eh, telefonů, které mají sloužit 23 tisícům uživatelů a je nutno zvážit i další potenciální dodavatele a optimalizace interního výběrového řízení. Tady jsme navrhli čtyři doporučení po dohodě s DG ITEC, eh, která, které skutečně se snaží nyní vyměňovat staré modely za nové. Pro, byla provedena interní a externí studie ohledně dodavatelů a zavádějí se modely zlepšení rozhodování. V roce 2012 jsem také schválil zprávu ohledně politiky ehm, stavebních prací. Tady je určitý, ehm, tady jsou určité reziduální rizika, ale také doporučení a DG Inlo přijala další iniciativu, což je důležitý krok k vytvoření účinného přístupu k plánování, řízení a posuzování potřeb ubytovacích parlamentů. Zpráva také vytyčuje svůj vlastní program eh, zabezpečení kvality klíčové prvky v roce 2012 byl transverzální navazující proces, revidovaný proces výkaznictví, tak aby zprávy byly hutnější a více reagovaly na priority zúčastněných stran a také klasifikace akčních plánů. Sekce 4 zprávy popisuje roli auditního panelu, popisuje rizika a kontrolní procesy managementu a vysvětluje, jak eh, fungování a struktura panelu mm, eh, má odpovídat eh, dobré zprávě. Část 5 se týká, na, týká celého roku 2012, kde byl uplatněn onen transverzální mm, kontrolní proces, který vedl ke zlepšení. Ta zbytková e, rizika e, ve všech oblastech se znížila a ty otevřené akce, které ještě musí být implementovány, jsou ještě značné. A mm, celkové pozitivní prohlášení obsahuje další důkazy o značném pokroku eh, od posledního auditu. A také je zde potvrzeno, že nezávislost auditorů v roce 2012 nebyla některak narušena. Závěrem chci ehm, poděkovat eh, panelu auditorů i členům za pomoc a eh, spolupráci během roku 2012. Děkuji vám. Yeah, thank you very much, Mr. Uh, Děkuji vám, pane Galvine, nejen za vaši zprávu, ale za vaši práci. Myslím si, že interní audit a jejich práce je velice důležitá. Nejsou to vždy ti nejmilovanější spolupracovníci, nicméně jsme přesvědčeni, že vás mít musíme. Ty, um... Já bych nyní zahájil rozpravu o těchto zprávách, respektive vyzval kolegy jako kolegy za EPP, paní Otis William. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vítám pana Veleho, generálního tajemníka. Děkuji vám, že jste se dostavil k nám, abyste nám objasnil celé řady otázek. Stejně tak vítám interního auditora a zástupce účetního dvora. Já položím několik otázek, možná některé z nich už byly odpovězeny částečně tím dotazníkem, ale asi mi nezůstalo všechno úplně jasné V první řadě, zda tedy v Dubnu již můžeme používat hemicykl v Bruselu, a zda víme, jaké byly celkové náklady na celou tu opravu, nebo zda tu byla nějaká změna v tom původním rozpočtu. Pak otázka plánování a řízení veřejných eh, eh, smluv. Jaké iniciativy tu máme, jaké kontrolní mechanismy jste použili, abyste ozdravili ty nedostatky, které byly zaznamenány v těch postupech veřejného uh, najímání ze strany některých generálních ředitelství v prostřednictvím těch jejich vyjednaných projektů. Třetí otázka. Zda jste již eh, zahájili analýzu ze strany nezávislého orgánu o smlouvách s poskytovateli externích eh, služeb v oblasti TIX. Pak eh, zřejmě otázka na pana Galvina, interního auditora. Uh, zda nám můžete říci o závěrech akčního plánu pro vylepšení toho z eh, oddělení pro interní audit. To mělo být dokončeno do konce roku 2012. A pak bych ještě chtěla říci, že ještě nemáme tu hodnotící zprávu o efektivitě, což něco vlastně eh, je něco taková nedokončená záležitost i z těch předchozích setkání. Děkuji. Zamen. Děkuji, navrhuji, abychom se sbírali naše otázky. Nyní má slovo Hans Petr Martin. Děkuji vám. Děkuji také za zohlednění. Já mám totiž eh, v tom katalogu celou řadu otázek, které jsem položil. A já bych rád přednesl některé z nich, na které se mi nedostalo odpovědi. A Chtěl bych vás, pane generální tajemníku, jenom požádat, abyste mě mohl ujistit o tom, že opravdu ještě budou doplněny odpovědi. Jde například o konkrétní náklady týkající se letů poslanců v roce 2012, tři nejdražší cesty delegací z jara roku 2012. Rád vám ty otázky znovu předložím také potom konkrétní personální náklady spojené s prací předsedy parlamentu a další otázky. Vy jste právě poukázal na to a považuji to za pozitivní vývoj, že poklesly náklady na překlad, ale konkrétní otázky, které k tomu byly položeny, nedostaly odpovědi. A také otázky nákladů eh, členů parlamentu, kteří odešli předčasně do důchodu v roce 2012 a také náklady na úklid parlamentu. To byla otázka, která byla v minulých letech zodpovězená zde, ale nikoli a bylo by dobré odpovědi získat, a protože není snadné se s vámi setkat co s poslancem a diskutovat. Rád bych vás informoval, že jsem vám také zaslal dva dopisy. První se týká konkrétního chování bezpečnostních pracovníků, kteří mě pronásledovali v parlamentu několik hodin. A za druhé eh, dopis se týká eh, služeb limuzín v Evropském parlamentu a i zde bych vás zažádal o odpověď. Děkuji, nyní má slovo Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Pokud se nemýlím, tak oprava hemicyklu ve Štrasburku byla ještě pokryta zárukou, která tehdy měla být na 10 let, takže to nemělo stát parlament mnoho, pokud se nemýlím. Ale jaká je konkrétně situace hemicyklu v Bruselu, to budeme muset zaplatit my, takže má otázka je taková, zda ty stávající platby jsou v souladu s těmi původními očekáváními. Děkuji. Děkuji vám, paní Gresla. Děkuji. Já bych ráda poprosila, aby pan interní auditor, který dosti rychlým tempem přečetl svoji zprávu a já jsem taková pomalejší osoba, tak bych byla ráda, kdybychom to mohli dostat i písemně. A druhé téma, to se také týká stropu V Bruselu náklady na opravu 2 miliony eur Chci se zeptat, zda to ještě budeme nějak právnicky řešit, například s prodejcem budovy, budeme po něm žádat nějakou finanční náhradu, byla bych ráda, kdybyste mě o tom mohli informovat. Potom deficit dobrovolného eh, penzijního fondu 207 milionů eur, tak co s tím bude? My to prostě jenom vezmeme na vědomí, nebo co, jak dlouho ten fond ještě eh, vydrží a bude vyplácet důchody a kdy tedy opravdu nastanou skutečné problémy. A potom zde mám ještě jednu záležitost, která možná z hlediska částky není tak zásadní, ale je zatím taková principiální otázka, která mi nedá spát. Parlament poskytl dotaci nebo grant, což je pro mě dosti zvláštní, že dáváme granty, dal grant firmě z Bulharska. A ukázalo se, že to je firma manželky předsedy Evropské socialistické strany. Tato firma dostala grant 60 tisíc eur a má e, propagovat evropské volby v Bulharsku. Já si myslím, že to je jasný konflikt zájmu, proč tato zakázka nebyla stornována nebo vzata zpět. Když eh, dodavatelé dostávají zakázku od Evropského parlamentu, tak podle finančního nařízení do 60 tisíc se musí podat eh, eh, čestné prohlášení, že zde není konflikt zájmu, to říká ta to staré finanční nařízení, to nové je ještě přísnější a já jsem se zabývala otázkou této firmy. A tato firma, jak jsem zjistila, hrála určitou roli v aktuálním skandálu v Rakousku, kdy bulharská vláda na PR zaplatila panu Hochegrovi 1,5 milionu eur a tam pak zase záhadným subdodavatelem byla ta firma té manželky, té vlá- toho zástupce té vládní strany. Kdybychom něco takového zjistili v Evropě, tak by opravdu to bylo zásadní. A ta firma je dosti zadlužená eh, a Monitor Belž, protože je to belgická firma, je tam zahrnutá, takže když se podíváme, tak založená v roce 2008 a od té doby má negativní vlastní mění 84 tisíc eur a firma vlastně přežívá jenom díky tomu, že ti dlouhodobí věřitelé zatím ty peníze té firmy je nechávají. A ten grant byl spojen eh, s podmínkou, že firma sama vloží dalších 60 tisíc eur a mě by zajímalo, jak by tedy bylo možné tuto podmínku za této situace splnit. Já bych byla ráda, kdybychom se této záležitosti zbavili co nejdříve. Asi mi nebudete věřit, ale už mi píše půl Evropy kvůli této záležitosti ani ne tak Bulhaři, ale celá řada dalších lidí, kteří mi píší a říkají, to přece není možné takto postupovat. Děkuji. Ano, děkuji, to byla důležitá otázka, která zde zazněla. Nyní se myslím hlásila Ines Jala Sende, pokud jsem někoho přehledl, tak se prosím přihlašte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu generálnímu tajemníkovi eh, to, že dnes mezi námi. Chtěla bych se vás zeptat, zda nám můžete vysvětlit, zejména tedy ta zlepšení, ty silné body té nové reorganizace a vašeho sekretariátu a světle do budoucna a pak také úlohu toho generálního sekretariátu, na který nahlížíme a jako na určitý potenciál pro zlepšení. Dále před nějakou dobu se odehrál, řekněme, takový externí útok, pokud to tak mohu nazvat, na komunikační služby parlamentu a my jsme se museli přeorganizovat eh, s našimi iPady a podobně ale myslím si, že v dnešní době pak naši návštěvníci nemají přístup na bezdrátové připojení k internetu, takže bych se vás chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že už jsme se o tom bavili a e, říkali jsme si tedy, jakým způsobem můžeme čelit e, něčemu podobnému a takovým situacím externích útoků které jsou čím dál zřejmější, takže se stáváme takovou pochoutkou pro různé hackery. Rozhodně to nejednáme o nějakých státních tajemstvích, ale prostě jsou tu určitá jednání, která by asi neměla proniknout ven. Chtěla bych vám na závěr ještě poděkovat za to, jak dobře funguje knihovna. Knihovna nám slouží velice dobře, plní lhůty. Uh, ty texty nám velice napomáhají, napomáhají také pro volební kampaň, která je tu i za dveřmi. A ještě a jak to bylo řečeno, přáli jsme si tu mít takové dobré výzkumné středisko a knihovnu a musím to ocenit, ta knihovna funguje dobře, i když třeba mnozí nevyužívají, ani oni nevědí, ale my, kteří využíváme, tak jsme s knihovnou velice spokojeni. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Další přihlášky do diskuse zatím nemám, takže prosím vás, pane generální tajemníku, o zodpovězení otázek. Děkuji srdečně. Snad napřed k otázkám zpravodaje, protože ale co tady bylo, i se prolínalo, například um, otázky týkající se plenárního sálu. Na to odpovím později. Ale napřed k tomu plenárnímu sálu. Původně jsme vycházeli z toho, že eh, oprava bude stát do 3 milionů eur, ale nyní vycházíme z toho, že si vystačíme se dvěma miliony, dvěma celými 3 miliony práce, stavební práce zatím probíhají dle plánu. Před vánoční přestávkou začátkem prosince jsme zaznamenávali ještě prodlevu dvou týdnů, ale příslušná firma eh, projevila ochotu pracovat 7 dní týdně, 24 hodin denně, takže v této chvíli nemáme žádné spoždění. Ta nová struktura je již eh, k dispozici, to znamená v této chvíli střechu podpírá již nová struktura. Co ještě zbývá, je kolaudace příslušnými orgány, která probíhá v těchto dnech. To znamená, v těchto dnech eh, se prověřuje, zdali může proběhnout kolaudace. Po kolaudaci, jako bude-li úspěšná, očekávám, že nadále budeme dodržovat časový plán, to znamená, že v této chvíli alespoň není důvod ke starostem. To znamená, že že by dubnová plenární schůze nemohla být konána. Naopak nemáme důkazy, které by toto, tomu nasvědčovaly. Stále ještě jsme v plánu navzdory závažným operacím, například nadzvednutí střechy. Prostě když to bude běžet i nadále tak, tak počítám s tím, že i mini plenární schůze v Dubnu bude moci být konána tak, jak to stanoví plán. Pokud jde o právní otázky, které někteří z vás nadnesli. V případě plenárního sálu v Bruselu se pochybujeme vně eh, záruční lehoty eh, nebo lhuty deseti let. To znamená, že nemůžeme uplatňovat žádné nároky, protože ta desetiletá lhůta uplynula. A k tomu se druží ještě eh, skutečnost, že ten, kdo tu střechu zbudoval, Eh, skonstruoval, respektoval tehdy platné normy. Eh, byla to nová, moderní dřevěná konstrukce a po výstavbě střechy hemicyklu se normy ale několikrát změnily. Ale v době, kdy ta střecha byla vyrobená, instalována, proběhlo vše v souladu s tehdy platnými normami, takže příslušného výrobce příslušnému výrobci nemůžeme nic vytknout, že to bylo vyrobeno tak, jak to vyrobeno bylo. Nemáme tedy žádné možnosti regresu nebo uplatnění opravných prostředků. Zpravodaj ještě požádal o informace ohledně probíhající restrukturalizace v domě, je jich více a mm, to, co vlastně spadá do generálních ředitelství. V oblasti generálního ředitelství překlady tam eh, bylo vyčleněno asi 100 pracovních míst do jiných útvarů, především do oblasti politické podpory pro poslance a kromě toho výdaje na externí překladatele byly sníženy o přibližně 10 milionů, to znamená jak z hlediska personálního stavu, tak i eh, externích eh, překladů dochází ke značným úsporám v překladatelské službě. Důsledkem je, že čistá produktivita, to znamená výkon na pracovníka, se zvýšil za loňský rok 2013 o 7,7 stran na osobu, to znamená téměř 8 stran na e, spolupracovníka či zaměstnance, což je velmi dobrá hodnota, ale nikoli tím, že by narostla špičková zátěž, ale že dnes téměř všichni překladatelé jsou zatížení rovnoměrně. E, původně jsme se ocitali v situaci, e, kdy v některých jazycích byl vlastně pracovní objem výrazně výrazně nižší než v jiných jazycích a právě tato nerovnováha byla nyní vyvážena. Takže eh, v této chvíli je pracovní výkon na pracovníka pouze se minimálně liší mezi jednotlivými jazyky. A, a eh, takto jsme vlastně uvolnili eh, potenciál pro jiné služby, například pro personální obsazení Domu evropských dějin, ale také pro personální vybavení generálního ředitelství hodnocení dopadů. Takže v, ani v jednom z těchto útvarů jsme nemuseli nabírat nové pracovníky. Ještě několik čísel. Za posledních deset let eh, výkon v oblasti překladů narostl z milionu stran za rok na 2,5 milionu stran eh, ročně. Přestože se personální stav eh, po těchto změnách téměř vůbec nezměnil a náklady byly sníženy výrazně. A to eh, vděčíme dvěma faktorům. Za, jednak využití moderních informačních technologií nyní téměř 40 překatelské práce je přeložena předem, protože to vše již bylo přeloženo v jiných souvislostech. Nemusíme to překládat nově. A za druhé, nárůst produktivity, to znamená, že dochází k vyloučení určitého, pardon, k e, explozi Wesentlichen durch den Einsatz moderner Technik. K explozi překladatelské práce, ale to se nepromítá eh, do pracovní zátěže, protože právě eh, využíváme lépe, lépe informační komunikační technologii a organizace. Dále, pokud jde o eh, překlady, tam jsme také mohli v oblasti tlumočení vyčlenit 40 míst, a zejména e, z těch jazykových oblastí, které nebyly zcela vytíženy a získali jsme úspory ve výši zhruba 14-15 milionů ročně. To nejsou jednorázové efekty, jsou to strukturální úspory. A to se podařilo i díky tomu, že mezi časem umíme lépe plánovat. Výbory jsou natolik disciplinovány, že eh, buď eh, jednají eh, pondělí, úterý, anebo středu a ve čtvrtek, ale už ne jenom v úterý a ve čtvrtek. Cesty delegací probíhají mnohem více než předtím v Tyrkizovém týdnu, což si také vyžaduje určitou kázeň, ale eh, naše zdroje jsou využívány tehdy, když jsou volní, když jsou disponibilní a nemusíme přikupovat dodatečné zdroje. A navíc eh, jsme lecos změnili v průběhu štrasburských týdnů, zejména v případě nočních plenárek. To znamená, jak v oblasti tlumočení, tak v oblasti překládání eh, jsme dosáhli výrazných úspor z hlediska přikupování služeb, ale také z hlediska personálních míst, míst zaměstnanců. A to v roce, kdy se nacházíme v závěru legislativního období a kdy je pracovní odpor mnohem vyšší než začátkem legislativního období. Restrukturizace v generálním ředitelství externí politika nebo vnější politika. Tady jsme vytvořili útvar pro podporu demokracie, zcela nezávisle na zdrojích, protože jsme sloučili kapacity, které byly předtím v jiných generálních ředitelství, to znamená žádné eh, nové náklady nevznikly. Již předtím vznikly regionální jednotky v oblasti delegací, protože eh, pracovník může radit mnohem kompetentněji, když není současně odpovědný za jednu zemi v Latinské Americe, v Africe a v Ázii, ale ten expert bude odpovědný za jeden konkrétní světový region. Pokud jde o generální ředitelství INLO, to znamená budovy nemovitosti, to je projekt, který byl eh, zahájen již v roce 2009 vytvořením eh, samostatného ředitelství pro údržbu budov. No, Tehdy nás to stálo prostředky, vytvořili jsme asi 47 pracovních míst navíc a také jsme schválili finanční prostředky, ale mohu nyní říci, že to asi byla dobrá investice, protože toto generální ředitelství a nový popis pracovní činnosti umožnili Eh, objevit problémy s konstrukcí hemicyklu v Bruselu. Kdybychom tento problém neobjevili, tak by se ten strop býval zřítil. A pravděpodobně by to bylo mnohem dramatičtější, než eh, jak jsme to zažili ve Štrasburku. Protože tato budova se nepoužívá pouze pro mini plenárky, ale konají se tam také zasedání výborů a Máme na 200 zaměstnanců, kteří tam v té oblasti mají své kanceláře a dovedete si tedy představit, jakou potenciální katastrofu jsme zde mohli očekávat. Proto bych argumentoval, že investice, které jsme vložili do údržby budov a vytvoření své bytného DG a pravidelných kontrol prostřednictvím odborníkům, byla investice, která byla smysluplná a dobrá a nerad bych zde dnes seděl, aniž bychom tuto investici bývali učinili. Eh, potom DG Inlo, eh, husieři, tam jsme to rozdělili mezi ty pomocníky, kteří se starají o sál a o ty, kteří se starají o poštu. Dále jsme počet zaměstnanců, kteří Eh, se starají o přepravu pošty, dokumentů, dopisů. Jsme snížili stavy o jednu třetinu, což je také logické. I když tomu nechceme věřit, tak přece jenom mnohem, produkujeme mnohem méně dokumentů na papíře. I když to tak možná nevypadá, tak za poslední deset let došlo k eh, poklesu asi o 60 eh, potřeb papíru v tiskárnách a o to méně papíru se také přenáší z místa na místo a ušetřená místa jsme e, využili například e, pro to centrální místo poskytující e, služby poslancům, které vznikne začátkem února, takže i zde jsme nemuseli vytvářet žádná nová pracovní místa. Co se týče opatření v eh, DG pro komunikaci, to bylo omezenější. Máme zde ten Dům evropských dějin, který který většinou pracuje se zaměstnanci, někdy také s lidmi eh, na dobu určitou, ale i tito zaměstnanci vlastně vzešli z restrukturalizace jinde, takže to nejsou dodatečné náklady. Co se týče oblasti tisku, tak to je také není strukturované podle obsahové stránky, podobně jako je to jinde, například eh, v právní službě nebo u právníků lingvistů. A myslím, že to by byl tedy ten přehled těch restrukturalizací a jejich dopadů. Paní Otis se ptala na ty výjimečné postupy to je téma, které nás doprovází dlouhodobě. Ano, je to možné. V roce 2012 eh, těchto postupů bylo méně. Rok, o rok předtím to jich bylo 58, v roce 2012 jich bylo 45, takže ten trend jde správným směrem, ale stále je ještě 45 výjimečných postupů. Každopádně, a já jsem na to poukázal v takovýchto Eh, případech je třeba si nechat poradit poradním orgánem eh, pro veřejné zakázky, procurement forum a toto poradenství je povinné a já jsem to také ještě jednou připomněl. Také jste se ptala na otázku IT a sice na závislost na externích firmách. Prezidium zde rozhodlo, také v souvislosti s eh, diskuzemi zde a v rozpočtovém výboru snížit závislost na externích firmách. Celkem jsme měli finanční prostředky na 133 externích kontraktů, které jsme eh, stáhli zpět a zahradíme to 60 interními místy, tak aby abychom nestratili kontrolu nad interními rozhodnutími o informatice, protože tomu bychom se měli vyhnout, aby o tom eh, se rozhodovalo externě. Nábor na těch 60 míst ještě probíhá, ještě nebyl zcela ukončen. Analýzu po obsahové stránce můžeme učinit teprve, až tam ti zaměstnanci budou a ten nový systém začne fungovat, ale pracujeme na tom dojít k lepší vyváženosti mezi interními zdroji a externími firmami. Také jste se ptali na Europal. Tento systém jsme změnili, původní přístup byl televizní a nyní jsme přešli na tu videoprodukci, která se dává k dispozici i jiným a ty náklady se snižují. Původně to bylo 9 milionů a myslím, že v příštím návrhu rozpočtu je nějakých 5 milionů, takže to je snížení nákladu téměř na polovinu. A my se ještě budeme také intenzivněji zabývat tím, jak chceme vlastně tyto produkty konkrétně používat administrativním pracovním programu pro první polovinu funkčního období 2014 až 16, které předložíme novému prezidiu eh, v létě. Vypracujeme nové představy k tomuto tématu. K otázce pana Martina. My jsme zodpověděli všechny otázky, které nám byly formálně zprostředkovány. Sice jsme oddělili to, co se týká daného rozpočtového roku a co ne, stejně jako jsme to učinili v katalogu otázek, ale rozhodli jsme se, že na všechny otázky, které obdržíme, také zareagujeme. Pan Mulder se ptal na hemicykl, myslím, pane Muldere, že jsem vám to zodpověděl. Paní Gresle také ještě jednou odkázala na hemicykl, takže i zde si myslím, že už to bylo zodpovězeno. A co se týče penzijního fondu, to je téma, které nás doprovází delší dobu. My momentálně vycházíme z toho, že se jedná o samostatný nástroj, který my neřídíme a my předpokládáme, že ještě celou řadu let bude k dispozici, ale také bylo vyjasněno, a to se stalo na jaře 2009, když se tímto tématem prezidium intenzivně zabývalo, že pro případ eventuálního deficitu jsme zodpovědní, co by parlament. To znamená, že ty důchodové nároky, které poslanci získali, musí být naplněny. Pokud tedy fond už nebude mít prostředky, tak eh, se o to musí postarat Evropský parlament. Ale také víte, že ty nárokované platby se snížily na jaře 2009, také byla celá řada soudních sporů. Zatím všechny soudní spory dopadly tak, že příslušná rozhodnutí prezidia týkající se úpravy do odchodu do důchodu a možnosti předčasného vyplácení důchodu a výše důchodových dávek. Takže všechny žaloby, které byly podány proti návrhům rozhodnutím prezidia, Evropský soudní dvůr zamítl. A k vaší poslední otázce týkající se bulharské firmy a zakázky pro ní. Zde je tomu tak, že ta dodavatelka služeb uvedla prohlášení, že zde není konflikt eh, zájmu. Vy jste správně uvedla, že to patří ke standardnímu postupu, ten byl aplikován i zde. Nicméně zhotovitelem není ta belgická adresa, nýbrž firma v Bulharsku. Vy jste uvedla, že máte určité informace o belgické firmě, nicméně naším smluvním partnerem je firma bulharská a ten postup probíhal, smluvní postup probíhal, probíhal podle našich standardních postupů a máme zde prohlášení dodavatele, že zde není konflikt zájmu. Potom paní Ayala Sande se ptala na internalizaci a také na eh, tu vědeckou službu, co se týče té internalizace, zvláště pak v oblasti bezpečnosti. Pokud tomu správně rozumím, tak jste se ptala také na otázku bezpečnosti. Můžeme zde konstatovat, že to zatím běží podle plánu. A my snad platíme méně, každopádně neplatíme více, máme loajální zaměstnance, kteří jsou zavázáni této instituce, protože zde mohou být dlouhodobě zaměstnáni. Samozřejmě můžeme také úplně jinou měrou školit, než je tomu u zaměstnanců, kteří u nás působí třeba jenom na krátkou dobu. Máme dojem, že se tato služba stala profesionálnější a neměli bychom zapomenout také na to, že zde můžeme mít organizační strukturu s profesionálními vedoucími oddělení a řediteli, což také znamená výrazný rozdíl ve způsobu řízení těchto služeb a také máme kontrolu nad strategickými rozhodnutími, v této oblasti, získali jsme ji postupným procesem zpět. A tento proces nadále postupně probíhá. Co se týče informatiky, tak v této oblasti jsou určité problémy v oblasti náboru. To neplatí jenom pro oblast informatiky. V podstatě v celé řadě oborů, kde jde o technické odborníky. To se týká informatiky, ale týká se to také například architektů, zvláště pak pokud už mají zkušenosti s komplikovanějšími projekty, které u nás také máme. Také se to týká například tlumočníků, zvláště pak, pokud mají tu jazykovou kombinaci, kterou my potřebujeme, to znamená, že jsou schopni pracovat ve více jazycích. Takže v několika těch technických oblastech máme problém na stupni AD5, který byl eh, nově zaveden v rámci tehdejší Kenakovy reformy. Máme problémy s náborem, ale v těch ostatních sektorech, například spíš těch politicko-poradenských službách, funkcích nemáme takové problémy, možná, že u některých jednotlivých států. Ale máme problémy právě u těch specialistů, podobně jako v té informatice, a proto těch 60 zaměstnanců, které bychom teoreticky mohli nabrat, se nám ještě ne, nepodařilo nabrat. Otázka také zní, zda za to může nějakým způsobem EPSO. Nevím, možná bychom se i my měli v tomto postupu. Je to jistě otázka, kterou je korektní položit. A potom bezpečnost informačních technologií. Měli jsme zde různé případy, které víceméně byly způsobené tím, že nezabezpečená část přístupu k našim službám, že tam potom eh, byla eh, zachytávána hesla třetími stranami a prezidium se tímto tématem velice eh, rychle a detailně zabývalo a přijalo tři kroky. Za prvé, pro naše návštěvníky je samozřejmě možný Wi-Fi přístup, ale toto Wi-Fi jenom zprostředkovává přístup na internet, ale ne k ostatním aplikacím Evropského parlamentu. Jeden z těch problémů byl ten, že zaměstnanci, ale i poslanci parlamentu používali ten nezabezpečený internetový přístup pro parlamentní aplikace. A tento nezabezpečený přístup proto ale nebyl určen, byl vlastně určený jenom pro ty běžné návštěvníky, kteří jsou zde jenom na jeden den. Nyní je to zajištěno tak, že ti e, návštěvníci mají přístup k Wi-Fi, ale jenom přístup na internet. Pokud e, zaměstnanci, poslanci a nebo další osoby zde pracující chtějí přístup k aplikacím parlamentu, tak v budoucnu se tak eh, děje přes certifikované přihlášení, to znamená, že jste zaregistrováni jako oprávněný uživatel a potom jako oprávněný uživatel máte k těmto službám přístup. Ale my potom víme, že to je certifikovaný uživatel, který to právo přístupové má a je to celé vybavené také náležitou bezpečnostní technologií, takže je to pro nás takto zajištěno lépe. A ten třetí krok, a my doufáme, že se to podaří zajistit do léta, spočívá v tom, že potřebujeme e, přechod na systém, který se jmenuje Mobile Device Management, systém řízení mobilních zařízení, kde potom víme přesně, kdo je uživatel, jaký má certifikát, ale také jaký software je instalovaný na daném zařízení a toto je software, který neohrožuje uživatele nebo ostatní. Toto je systém, který už byl zaveden v radě ministrů, v komisi se nyní zavádí a i my musíme touto cestou jít. To znamená politika, že mohu používat jakékoliv zařízení, můžu používat jakýkoliv způsob přístupu a můžu používat jakýkoliv software, je politika, která, která nejde, nejde sladit s bezpečností. A to je něco, co si musíme uvědomit a proto potřebujeme určité změny. Tyto změny mohou uživatele ochránit, ale nemohou je ochránit například před útoky, které podporují státy nebo něco podobného. Takže získáváme velkou míru bezpečnosti vůči zásahům jednotlivců, ale co se týče velkých organizací nebo států, tak tam se bohužel nemůžeme zaručit. A možná poslední bod, to je parlamentní vědecká služba. Ta vznikla od 1. listopadu a já jsem byl minulý týden na setkání zaměstnanců, kde byl ten projekt prezentován, diskutovali jsme také o aktuálních záležitostech. Knihovna zůstane nadále samostatným generálním ředitelstvím, ale ještě vedle ředitelství pro uh, analýzu dopadů je zde ředitelství výzkumu pro poslance a ta se má zabývat tou lakunou, kterou jsme identifikovali, že poslanci, kteří působí v určitém výboru, mají samozřejmě výbornou eh, podporu sekretariátu výboru a toho eh, oddělení pro politiku, ale samozřejmě je to tak, že 90% poslanců v určitém výboru nejsou, nejsou, nicméně také mají zodpovědnost, protože hlasují na plénu, musí vysvětlovat postoje občanům. A to tedy znamená, že vedle těch informací pro členy výboru, které poskytují sekretariáty a DJI Pol, potřebujeme také informace pro ty poslance, kteří nejsou odborníky na dané téma, kteří nejsou členy daného výboru, nicméně také zodpovídají za své rozhodování a proto musí mít další možnosti získávat informace. Děkuji. A Nyní má slovo ještě jednou pan kolega Hans-Petr Martin, který se znovu přihlásil, abych rád poukázal na to, že pan zpravodaj se rozhodl, které otázky se položí generálnímu sekretariátu parlamentu a kancelář pana Martina o tomto kroku byla informována. Možná, že to vyřeší tu otázku, kterou jste chtěl také položit. Ano, děkuji, já to zestručním. Ne, musím vám odporovat, pane generální tajemníku. Je to pochopitelné, pouze část otázek byla zodpovězena. To byl úzus u vašeho předchůdce, že pak se dodatečně objevily další otázky, tak tomu bylo i dnes. Vy jste právě zodpověděl řadu otázek, které vyplynuly z debaty. Já jsem vám eh, ty tematické okruhy eh, přečetl a prosil bych vás o jednoduché eh, zodpovězení. Dále otázka týkající se bezpečnosti v internetu. Máte již nějaké poznatky, kdo by mohl být za těmito útoky, které byly provedeny a které tak podivně vybublaly na povrch? Existují Eh, tady konkrétní, eh, konkrétní eh, indikace, že by to mohl být jeden z kolegů parlamentu. Inge Gressle, děkuji za odpovědi a upřesnění. Já teda vycházím z toho, že nevidíte žádný střed zájmu v daném případě, pokud jde o Staniševa. Já se domnívám, že celá ta věc si eh, reakci zaslouží a také ji potřebuje. Je to otázka věrohodnosti evropských institucí. A bylo by hezké, kdybychom získali několik eh, informací o tom, jak bylo sestaveno to výběrové grémium, které pak přijalo příslušné rozhodnutí. Děkuji. Další přihlášky do diskuse eh, nemám v této chvíli, takže bych vás poprosil o odpověď. snad eh, napřed eh, na pana Martina. Jak jsem eh, se již zmínil. Otázky, které jsme zprostředkovali oficiálně, ty jsme zodpověděli písemně. Nebyli jsme selektivní, pokud jde o to, kterou odpověď podáme, kterou otázku nezodpovíme. I otázky, které nám byly doručeny a které se netýkají roku 2012, kde se mohlo říct, že to není součást udělení absolutoria, ale přesto jsme se rozhodli na ně odpovědět. Ale můžeme samozřejmě odpovědět pouze na ty otázky, které nám jsou výborem zaslány. Promiňte, a odpověděl byste na tyto otázky ještě ano nebo ne. Já jsem vás pochopil, že jste položil určité doplňující otázky, my to prověříme, ale já musím trvat na tom, že my můžeme zodpovědět písemně pouze ty otázky, které nám byly písemně doručeny. Za druhé, pokud jde o bezpečnost, my můžeme říci to, že tyto informace pocházejí respektive hesla byla získána z bezprostřední blízkosti. To znamená, vycházíme z toho, že někdo vytvořil adresu, která simuluje naši adresu a ten někdo se pohyboval v bezprostřední blízkosti povolaných osob. Hovořím-li o bezprostřední blízkosti, tak mám na mysli minimálně 50 metrů nebo maximálně 50 metrů, může to být ještě blíže. Každopádně v blízkém okolí maximálně 50 metrů k povolaným osobám, to je zjištění našich expertů. Tak to vidí oni. Takže nespadlo to z čistá jasna, ale je to skutečně z bezprostředního okolí získáno. Dále k otázce paní Gresle. Já jsem nehodnotil, zdali existuje střed zájmu v tomto případě nebo nikoli. Já jsem říkal, že ten dodavatel eh, podal prohlášení o tom, že se nejedná o střed zájmu. Ale eh, Samozřejmě, že je to otázka, na kterou se podíváme podrobněji, ale formálně to proběhlo korektně. Bylo podáno prohlášení, že nedochází ke střetu zájmu, tak jak se to v takovýchto případech vyžaduje a proběhlo to v těch příslušných orgánech. Nebyla to jediná žádost. Myslím, že jsme měli 45 různých uchazečů, kteří se v rámci výběrho řízení zúčastnili procesu a vlastně ta, eh, ten dotyčný motivační dopis, respektive nabídka, eh, vychází právě z tohoto okruhu nabídek ostatních. Děkuji. Tím pádem už nevidím další přihlášky do diskuse, ale táží se, zdali bych chtěl účetní dvůr ještě něco doplnit. Děkuji, pane předsedo. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že účetní dvůr doporučuje, aby parlament zajistil, že příslušní orgány zajistí, že se budou vytvářet, schvalovat a přijímat ty nezbytné pokyny Děkuji, děkuji vám. A pak zde byla ještě otázka paní kolegyně Otis Velia na interního auditora. Můžete prosím na to odpovědět zde, pane Kalvine, anebo písemně? Co je vám milejší? Děkuji, pane předsedo. Já na to mohu odpovědět hned. A chtěl bych potvrdit, že ten akční plán který vyplývá z toho hodnocení kvality, byl již podstatně dokončen v roce 2012. Byla tam jen, bylo tam jen několik věcí, které si vyžadují další autorizace k jeho dokončení, konkrétně ukončení těch revidovaných eh, tabulek a aby vše odpovídalo nezbytným standardům. Nyní čekáme na schválení ze strany Bira, aby bylo tedy vše v souladu s interními pravidly. Vielen herzlichen Dank. der Berichterstatter zum Abschluss. Děkuji. Chce pan zpravodaj ještě něco říct na závěr? Ano, prosím, máte možnost. Děkuji, pane předsedo. Já pouze chci poděkovat panu generálnímu tajemníkovi Velemu za odpovědi, které nám poskytl. Chci také poděkovat kolegům za velice patřičné otázky. A já do návrhu mé zprávy zahrnu velkou většinu těch věcí, které tu dnes zazněly. A to je ze mé strany vše. Děkuji. Já, vielen Dank. Děkuji tež. Děkuji panu zpravodaji, panu generálnímu tajemníkovi, zástupci účetního dvora i internímu auditorovi. Tím jsme se dostali na konec našeho dnešního programu, pokud to vidím dobře, tak i trochu před plánovaným koncem. Děkuji vám všem, že jste dorazili, uzavírám dnešní zasedání. Zítra nás čeká slyšení o pašování cigaret a odpoledne společné zasedání s právním výborem a potom společné hlasování na našem výboru. A pane generálnímu tajemníku, my nevyužíváme jenom pondělí, úterý nebo středu, čtvrtek, ale my využíváme pondělí až čtvrtek. A tímto uzavírám naše zasedání.